Milé kolegyně a milí kolegové, vítám vás na schůzi našeho výboru. Máme pondělí odpoledne, začínáme tedy nový pracovní týden. Všechny vás zde srdečně vítám. Bod číslo jedna na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Jak jste viděli, zítra eh, máme další mm, eh, schůzi, takže eh, proto dnešní pořad jednání není tak naplněný, protože některé body jsme mohli přesunout na zítřejší dopoledne. Proti, pokud proti tomu nikdo nic nemá, tak je pořad jednání takto schválen a nyní přijdeme k sdělení předsedy. Ich kann Ihnen sagen, dass... Mohu vám říci, že Koreper 19.1. rozhodl o tom, jakým způsobem Evropská unie a členské státy budou postupovat, co se týče jejich redukce CO2 a e, tyto redukce ohlásí, jakým způsobem je ohlásí do 31.1 budeme mít 20 až 30 snížení emisí CO2. Jsou tam dvě hvězdičky, jedna hvězdička je od 20 a to znamená, že, se, že ne všechny členské státy EU se to účastní a u těch 30% máme hvězdičku, který známe, a totiž, že těch 30% bude závazné v okamžiku, kdy budeme mít mezinárodní dohodu, která bude obsahovat odpovídající srovnatelné snahy ostatních partnerů, co se týká ochrany klimatu. V té souvislosti jsme slyšeli, že Evo de Bois se vyjádřil v tom smyslu, že 31.1. není konečné datum, ale je to jakési přechodné datum, jakési mezidatum. Já jsem se divil již v Kodani, že ten termín je tak krátce po novém roce, že je to tedy opravdu 31. ledna, ale aklamací to bylo všemi schváleno. Takže bychom v podstatě měli vycházet z toho, že takové datum tady platí. Ovšem nyní již neplatí. A to očekávat, že mnozí přijdou se svými návrhy později, já doufám, že ne příliš pozdě, a své návrhy tímto způsobem tedy nahlásí na sekretariátu pro klimatické ochranu klimatu. A nyní ještě k tomu, co bylo důležité minulý týden. Tam šlo o ta čísla u IPCC, která se týkala tání himalajských ledovců. To byla opravdu trapná chyba, ke které by nemělo docházet. Není možné, aby v rámci eh, zprávě o jednání a eh, aby vědecké grémium činilo závěry z interview, které se objevilo v novinách. Tak to prostě nemůže být, protože je to voda na mlín všech, kteří pochybují o vědeckém základu klimatických změn. Samozřejmě, že IPCC se omluvilo, vysvětlilo, jak k tomu došlo, ale já si myslím, že je důležité se k tomu kriticky vyjádřit. To ovšem nic nemění na našem poznatku, a totiž, že klimatické změny jsou, dochází k ním a zapříčinuje je člověk. Ale není možné, aby něco takového stálo v zprávě, která prochází tolika vědeckými institucemi a grémiemi. A aby pak došlo k tomu, že určitá, určité důležité místo potom na A skutečnosti. Vzniklo to asi z toho, že nějaký ruský vědec se jmenoval číslo 2053 a pak se to nějakým způsobem popletlo a byl z toho rok 2035, ale myslím si, že je to něco, k čemu by nemělo docházet. Koreper 19. ledna Promiňte, omlouvá se pan předseda Evropská komise. 19.1. učinila sdělení, které se týká obcí pro koncept biodiverzity a také se to týká cílů, které se týkají biodiverzity po roce 2010. Je to téma, která my, kterým se budeme zabývat. Máme zde tedy odpovídající dokument a náš výbor se tímto dokumentem bude v odpovídající dobu zabývat. Vyšleme také delegaci na desátou konferenci smluvních stran, která se bude konat v říjnu v Nagoje. Toto byla tedy má sdělení a nyní se dostáváme ke schválení zápisů ze schůzí a to ze schůzí 23.11.2009 a ze schůze 30.11.2009. Pokud k tomu nedostanu do konce naší schůze nějaké podnámky, tak bude ten zápis takto schválen. A již jsme se dostali k, bořad, k bodu 4 na podam jednání. Tam se jedná o nový impuls pro strategii pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury. Máme paní zpravodajku Kartiku Tamaru Liotard, která se tímto tématem zabývá. To se nám dostává čím dál tím více doleva. Prosím, máte slovo. Ja, ik, uh, ik, we een rapport. Het was heel kort, want het mocht uh, eh, 1500. Děkuji. Je to velice krátká zpráva, smělo to být pouze 1500 znaků, takže jsem se pokusila do těchto 1500 znaků vtěsnat co nejvíce obsahu. Samozřejmě akvakultura se týká výroby potravin, rybářství a myslím si, že s tím musíme zacházet velice kriticky a proto ve svém stanovisku navrhuji, aby v rámci akvakultury se hledělo zejména na udržitelnost a musí to být tak také sociálně udržitelné. Není možné znevýhodňovat osoby v rámci jejich základních potřeb, co se týká vody, potravin, obydlí a tak dále. Víme, že v Indii existuje celá řada oblastí, ve kterých lidé jsou vyháněni ze svých polích pak se to celé zaplaví a dochází tam tedy k tomu, že se tam pěstuje akvakultura, ale pro lid, občany, které, kteří ovšem na tomto území bydleli, to má daleko sáhlé sociální dopady. Zároveň se tím také narušuje biodiverzita a dochází k ničení půd. Já vycházím ve své zprávě z toho, že ryby mohou pocitovat bolest a je třeba tedy v rámci akvakultury myslet i na ochranu zvířat. Navrhla jsem několik způsobů, jakým způsob, jak by mohlo být předcházeno nedopivním debat dopadům akvakultury a samozřejmě musíme myslet také na socioekonomické dopady, na ochranu zvířat a také na dopady na biodiverzitu musíme si uvědomit, že zde vzniká jakýsi druh bioprůmyslu. Proto je důležité, abychom se z problémů, které existují, poučili a aby jsme se vyvarovali chyb, které již vznikly v jiných oblastech. To, co jsem navrhla, proto abychom se vyhnuli negativních dopadů, je toto. Potřebujeme dobré, dobrý systém pravidel, potřebujeme, aby do toho byla nutně zahrnula ochrana, potřebujeme udržitelnou politiku akvakultury. Potřebujeme studie, které se budou týkat indikátorů ochrany zvířat, systémy omračování, potřebujeme systém, který by byl udržitelný, který se bude týkat certifikace, akva kulturních produktů je důležité také myslet na bezpečnost programy a na hospodářské a finanční aspekty. Dále jsem poukázala rovněž na to, že musíme zohlednit skutečnost, že akvakultura používá celou řadu nových produkčních metod, takže by to mělo nebo mohlo spadat také pod nařízení o nových potravinách. Pokud eh, mají kolegové nějaké poznámky, já to ráda ještě zohledním. Samozřejmě, jak jsem říkala, ten text je relativně krátký, ale snažila jsem se do toho vtěsnat nej, ty nejdůležitější aspekty. Děkuji paní zpravodajce, je to sice krátký text, ale velice důležitý. Stále více dochází k tomu, že ryby jsou pěstovány uměle, a to nejenom v Evropě, ale na celé zemi. A proto je to důležitá zpráva. Nyní se hlásí ke slovu pan Richard Sebar. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za krátkou, ale přesto obsáhlou zprávu. Celkově konstatuji, že je koncepována trochu negativně a hovoří o problémech tohoto odvětví, je to velice důležitý zdroj eh, výroby eh, potravin, proto bychom měli také vyzdvihnout některé pozitivní záležitosti a neprezentovat to tak, jako kdyby to byla čistě negativní záležitost. Proto se obracím na zpravodajku s prozbou, aby eh, odkázala i na pozitivní záležitosti. Pro naší frakci je důležité, aby produkce ryb byla bezpečná pro spotřebitele spotřebitele, kromě dodržování veškerých předpisů ochrany zvířat, to vám dávám za pravdu, je to důležitý bod, ale samozřejmě bezpečnost pro spotřebitele musí být také v popředí a já bych se vyslovoval pro eh, vysledovatelnost vyprodukovaných ryb, odkud pocházejí eh, ty ryby, které se spotřebovávají obdobně, jako to máme v sektoru hovězího masa. To by zvýšilo bezpečnost potravin nejenom v rámci našeho společenství, mělo by to platit i pro do dovážené produkty, protože se domníváme, že tam spočívají hlavní problémy v nečlenských státech EU. Eco-labeling pro produkty akvakultury by mohlo být pozitivní cestou a samozřejmě i zde musíme eh, respektovat ekologické aspekty, životní prostředí, ochrana eh, zvířat a vytvořit toho takovou ekoznačku. Domnívám se, že by to celkově zlepšilo situaci. Děkuji Richardu Zejbrovi a dále Stuart Stevenson. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě, pane předsedo, to, že sedím na této straně, eh, neberte, eh, prosím, jako eh, můj nový politický závazek to se prostě tak stalo, že tady je místo k dispozici. Děkuji paní zpravodajce za tuto důležitou zprávu. Eh, budeme o tom diskutovat a mít specifické slyšení eh, ve výboru pro eh, rybolov. A jak paní zpravodajka v úvodu řekla, že akvakultura má obrovský potenciál. Bohužel v posledních letech jsme dovolili s naším soutěžitelům mimo EU, aby se ujali vedoucí pozice. My jsme dříve eh, měli vedoucí pozici v akvakultuře na světě a eh, když eh, šlo o eh, produkci dostatečného množství ryb, tak eh, jsme se nesnažili využít celého potenciálu, ale my máme ideální životní prostředí, pobřeží, moderní způsoby v Evropě. Nicméně jsme dovolili zemím, jako je Chile, Větnam, Peru, aby nás předhonili aby zaplavili naše trhy produkty, které eh, velice často se eh, produkují za, za eh, dodržování standardů, které jsou vzdáleny od našich standardů a producenti ryb v Evropě mi řekli, že ty důvody znají. Než prodají jednu jedinou rybu, eh, tak eh, musí splnit 400 nejrůznějších předpisů, nejenom stanovených DG Mary, DG Envy, DG Trade. Je to opravdu velký počet nejrůznějších předpisů. Eh, potom také vlády jednotlivých států, místní orgány stanovují předpisy takže jim vlastně znemožňujeme život. A v posledním desetiletí tento eh, průmysl eh, se eh, vyvinul z něčeho, co se pokládalo za špinavé, nehygienické, což působí problémy ekosystému v bezpečný průmysl, který je hygienický, eh, přátelský vůči životního prostředí. Jsou to desetitisíce v Evropě eh, v oblasti periferií. A eh, je to tedy průmysl, který bychom měli podporovat a měli bychom mu rád zelenou. Eh, ve zprávě, jako eh, sestavujeme zde eh, ve všech aktivitách našeho výboru a obávám se, když jsem zjistil v loňském roce, že jsme 65 tisíc tun pangázia dovezli do Evropy z Větnamu. Pangázius je ryba, která se produkuje na obrovských rybích farmách ve směs v deltě Mekongu, která patří k nejvíce znečištěným oblastem světa biodiverzita. Velmi mnoho ryb se tam nejenom chová, ale i také zpracovává eh, s využitím vody z této eh, eh, řeky. Bylo zjištěno, že je zečištěna PCB, dioxíny, dokonce arsenikem. Četl jsem zprávu, že některé z těchto ryb byly dokonce naočkovány speciálními hormony z Číny, což eh, zvětšuje eh, produkci vajíček a také rychlost růst eh, ryb do jejich zralosti. podle této zprávy to bylo 65 tisíc tun ryb dovážených do Evropy a ty se prodávají pod názvem větnamský kobl a pangázius na našich eh, eh, eh, trzích 2,50 eur za rybu. To samozřejmě je hluboko pod cenou. To ovlivňuje ceny mořských ryb. Já mám pocit, že komise nedělá tedy dostatek v když eh, dovoluje tyto dovozy. Eh, Gazius eh, o, o vysoké kvalitě se dovážel z Filipin, ale rozhodně ne z Větnamu. Chtěl bych navrhnout, pane předsedo, aby e, náš výbor udělal opravdu velice dobře pro evropskou akvakulturu, kdybychom e, se zaměřili na regulování dovozu tohoto množství ze zemí mimo EU, kdybychom Eh, snížili tlak, který způsobuje velký počet eh, předpisů na eh, naši vlastní produkci, která pracuje za dodržování vysokých standardů abychom vyráběli vlastní akvaprodukci pro svůj trh. Chtěl bych se obrátit na tento výbor. Aplikujte přísné standardy na všechny tyto dovozy a podívejme se, jak bychom mohli eh, regulativní zátěž eh, snížit na naše eh, producenty a rybáře, kteří dodržují pravidla. Děkuji. Já dávám přednost čerstvým rybám ze Skotska. Jak? Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Akvakultura je velice důležitým odvětvím a No, standardy by měly být eh, cílem eh, každé regulace. A domnívám se, že iniciativa vedoucí k vypracování této zprávy se ubírá velice dobrým směrem a eh, že se navrhovatelka velice dobře zostala svého úkolu. Blahopřeji vám k tomu. Rád bych zdůraznil některé aspekty. Za prvé, je to ta celá otázka bezpečnosti pro spotřebitele. Životní prostředí eh, zdá se, že tyto aspekty tu eh, nebyly adekvátně zmíněny. Potom eh, ve sdělení komu, komise a v těch nařízeních spatřujeme administrativní zátěž Chtěl jsem se o tom zmínit, abych zajistil, aby tyto aktivity byly trvale udržitelné, abychom mohli opravdu posílit a podporovat tyto aktivity. A tady se přijímá společný diferencovaný přístup k celé akvakultuře kultuře, ale to není pravda. Jsou tu rozdíly například mezi nadnárodními a malý, společnostmi a malými tradičními podniky. Tady eh, zdůrazňujeme výzkum a vývoj nové technologie a, zdá se, že to opět není v prospěch těch malých a středních podniků, ale jenom eh, je to pro ty eh, nadnárodní. A mají být vypracovány pokyny také vzhledem k směrnice o, rámcové směrnice o vodě. Naše stanovisko k tomu by mělo zdůrazňovat, e, že to nesmí být na úkor zachování biodiverzity. Děkuji. Děkuji. Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. 70 eh, ryb, které lovíme a jíme, byly vyloveny eh, ve vodách mimo Evropskou unii a to je velice rozsáhlé a demonstruje rozdíl mezi poptávkou a nabídkou a my říkáme, že musíme rozvíjet e, akvakulturu. Souhlasíme s panem Stevensem, který e, prokázal e, detailní znalosti o akvakultuře ve Skotsku a vnáší do toho jinou perspektivu. Já doufám, že to je odstrašující příběh akvakultura mimo Evropu. A je to v souvislosti s eh, chorobami, které se eh, vytvářejí, eh, které vznikají u, u ryb, které jsou chovány v omezeném chovu. A potom se používají antibiotika, problémy exkrementu ryb, které jsou chovány ve velkých koncentracích a, a dále kontaminace v exkrementy vody může, eh, mohou se tedy eh, dále rozmnožovat s volně žijícími rybami. Všechny tyto otázky eh, se objevují ve vzdělovacích prostředcích, které čtu. My tedy v Evropské unii máme bezpečnou a ekologickou akvakulturu a já stále ještě eh, eh, čtu tedy eh, noviny i ty odstrašující příběhy a doufám, že to budeme mít na paměti. Chtěl bych tedy mít nějaké srovnání, jak dobře postupujeme, kam směřujeme, jak dobře můžeme porovnávat země v zámoří. Prosím, podívejte se na zprávu komise, která se dotýká několika otázek, o kterých Stevenson hovořil. Je tu závazek zajistit, aby třetí země splňovaly požadavky, které alespoň odpovídají legislativě EU. A také kvalita ryb, které se prodávají Eh, aby bylo zajištěno, že tu nebude žádné eh, nebezpečí kontaminace, abychom eh, neprodávali kontaminované ryby těžkými kovy. Jistě rád bych hovořil o otázce, když se tedy na to podíváme na robu Eh, tuňáka, tak potřebujeme jako krmivo 20 eh, kg ryb a v eh, jiném případě je to pouze jedna ku jedné, tedy opět rád bych tu viděl některé cíle a informace, jaká je opravdu situace a jaký můžeme zlepšit. Chceme snížit výmět, pokud ne vůbec eliminovat výmět na základě společné rybářské politiky. A stále ještě máme schopnosti abychom tedy eh, definovali ryby, které se krmí jinými rybami a musíme tedy definovat limity, abychom zachovali biodiverzitu a alespoň abychom nekontaminovali eh, vody kolem rybích farem, ale pokud se loví ryby pouze pro potřeby našich trhů, eh, supermarketů a našich spotřebitelů. Vítám tedy celkově tuto zprávu a i ty eh, připomínky a eh, tu diskuzi. Sledujme pokud možno hlavní cíle. A <clears throat> ty cíle, abychom tedy měli akvakulturu, která je zdravá, bezpečná a e, příznivá pro životní prostředí. Děkuji Chrissy Davisi, Nick Griffin. Děkuji, pane předsedo. E, to je to celá řada výzev e, pro tento důležitý a rostoucí e, průmysl. Je to opravdu velice důležitá otázka. Co se týče části A, kde máme e, seznam problémů nebo potenciálních problémů, e, zahrnuje to také CO2, to, co akvatické rostliny potřebují. Potom tu jsou ještě další chemikálie, které se objevují v sladkých eh, vodách PCB a další. Dostávají se do dalších ryb a také eh, do dalšího řetězce. Jsou to účinky na akvakulturu a tyto produkty. My to řešíme ve Velké Británii. Máme tu eh, tedy rozsáhlé diskuze o vzniku hemafroditu. A může to mít tedy eh, v důsledku normální vývoj při narození. A znamená to obrovskou ztrátu eh, důvěry veřejnosti. Děkuji. Děkuji. Teda Lange. Ano, děkuji předsedo. Paul McCartney nám řekl, že bychom neměli jíst maso, a když nebudeme moci jíst ani ryby, tak jakou máme alternativu? To je ta otázka. Mnozí lidé se rozhodli sami pro sebe, že akvakultura je v pořádku. Eh, vy v té zprávě zdůraznujete negativní eh, aspekty eh, a je to otázka obtížná ale text sám říká, že akvakultura eh, sama o sobě není eh, špatná, je to prostě výroba potravin, ale nemělo by to být škodlivé pro životní prostředí. A samozřejmě rybolov eh, jako takový, to je další argument. Měli bychom udělat další návrhy a já bych teda měla dva návrhy k tomuto tématu. Navazuji na kolegu Steventona. Již jsem se také ptala nedávno komise, zda je ochotná, eh, jaké zjistit, eh, jaké jsou výrobní podmínky v eh, zemích mimo Evropskou unii, třeba ve Větnamu. Právě víme, že tedy v Pangáziovi z této lokality je hodně škodlivin a možná, že by komise se měla snažit Eh, zjistit, jaká je celková situace, je-li to tedy skutečně eh, zdraví eh, škodlivé. A možná, že bychom tento apel měli ještě jednou zopakovat. A za druhé, problémy, které zjišťujeme na celém světě, vyplývají také z toho, že jsou různé legislativní předpisy. Existují evropské podniky, které říkají, že přeloží svou produkci do Chile a když se něco takového zjistí, tak e, je nutné se obrátit na komisi a říci, že dané podmínky tedy neodpovídají e, evropské akvakultuře a že pak tyto výrobky není možné přijmout na evropském trhu. Je to problém, o kterém se musí hovořit a komise toto musí také přiznat. Pokud e, ne půjdeme touto cestou, eh, tak eh, to nevyřešíme. Takže tyto dva návrhy bych měla. Děkuji a na rozpach. Eh, je to dost obtížné zjistit, jaké jsou nové otázky. A děkuji za tento text, děkuji Prisovi a Stuen, domnívám se, že je to vynikající návrh. Nyní se však obracíme na Kartiku a chtěla bych vidět, zda bylo také přesně zjištěno, jak to vypadá s potřebami eh, prostoru v akvakultuře. Víme, že jsou v produkcích také hormony stresu a eh, tyto hormony stresu mohou mít vliv na nejrůznější onemocnění, například onemocnění žaludku. A víme, že eh, ryby v akvakultuře musí mít určitý prostor. Existuje nějaká studie, která nám přesně říká, eh, kolik místa potřebují ryby v eh, těchto chovech? Nyní Diadoris. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Měl bych několik poznámek. Za prvé, tato zpráva vzbuzuje dojem, že akvakultura je opravdu dobré odvětví, které bychom si měli cenit. Já se domnívám, že je tu jedna velká zásada, která ve zprávě není obsažena. A to ta, že akvakultura nám v podstatě dovoluje zachránit části životního prostředí, kde se realizuje rybolov nebo kde již došlo k přílišnému vylovení ryb, a to v Evropě i mimo víme, že je tu opravdu reálné nebezpečí, že budou vylovena populace ryb. A my bychom neměli hovořit o dalším průmyslu. Pokud se postupuje řádně, pak má akvakultura tento důležitý ekologický efekt. A dále kolegové hovořili o nekalé soutěži z hlediska eh, dodržování preventivních opatření pro životní prostředí a také veřejného zdraví. To bychom měli zdůraznit vůči komisi, s tím plně souhlasím. Tedy abychom zdůraznili tyto dva body. Děkuji. Corinne Lepage, děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že v otázce akvakultury stojíme před eh, problémem, že musíme přistupovat globálně k tomuto problému. Eh, rozvoj akvakultury eh, vznikl na základě potřeby chovu ryb, které mizely a přitom je zapotřebí těchto ryb pro lidskou spotřebu je tedy však nezbytné mít v akvakultuře také mnohé malé rybky, které slouží jako potrava, čili jedno navazuje na druhé a musíme se na to dívat globálně. Chtěla bych poděkovat navrhovatelce za jednotlivé body, které předložila ve své zprávě a je zde ještě celá řada otázek, které si musíme položit. Vždy, když se dotkneme určitého problému, tedy ekologického problému a problému zdrojů, tak musíme hledat takové řešení, které nepovede k dalším problémům. Musíme si uvědomovat, jaké jsou dopady jednotlivých řešení. Takže jak to uděláme, abychom měli akvakulturu, která je udržitelná, možná eh, v dnešní situaci. A v dnešním stavu eh, rybích eh, odrůd. Takže já nechci zde předložit otázku nebo odpověď, ale zdůraznuju otázku metodologie. Eh, akvakultura se nyní eh, dostává k takovému obecnému problému a tento problém se ukazuje vždy, když eh, zjišťujeme, že zdroje se snižují eh, a tedy zdroje potravy pro eh, lidstva. Musíme vždy myslet na to, jaký dopad má naše rozhodnutí, eh, náš přístup a neměli bychom rozhodovat tak, aby dopad toho rozhodnutí vedl ještě horší situaci, než jakou máme dnes. Ano, já jsem nedávno byl na konferenci v mém městě a jednali jsme o akvakultuře. Zjistil jsem, že většina zařízení pro chov ryb byla uzavřena a to proto, že nezvládali eh, tento obor, buď tam vznikaly eh, onemocnění, nákazy. Je to skutečně velmi zodpovědná záležitost. Mnozí se však také se nažili pouze rychle vydělat peníze, neměli dostatek informací a přitom eh, došlo k úhynu milionů eh, ryb. Je to skutečná věda, o kterou zde jde a především eh, tedy, co se týče sladkovodních akvakulturních zařízení v mořích je, je to Eh, ještě něco jiného, ale když člověk nevystuduje skutečný chov ryb jako takový, tak to nedopadá moc dobře. Bylo zde položeno několik otázek na adresu komise, co se týče eh, dovozů a podobně. A prosím eh, pana Weisengerbera, aby nám podal některé informace k těm otázkám, které byly položeny.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 Mm, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve připomenout to, eh, jaký kontext má tato iniciativa. My jsme eh, již hovořili zde o různých záležitostech a to odpovídá téměř tomu, co také bylo řečeno na úrovni eh, komise. Nejdříve bylo konstatováno, tak jak to řekli mnozí poslanci, že akvakultura je průmyslové odvětví, které se velmi unii široce rozvíjí a snaží se eh, odpovědět na potřebu eh, těchto zdrojů. Chtěl bych přitom zdůrazňovat, že když hovoříme o akvakultuře, tak eh, se jedná o chov všech organismů, ať již to jsou rostliny, živočiši a v Evropě tedy jak ryby, tak i různé měkýši koríše a to v hojném počtu. Komise eh, vyšla z jedné konstatace a sice, že se eh, vychází z určité strategie udržitelného rozvoje, tak jak byla stanovena v roce 2002 a eh, vychází se především z udržitelnosti ekologické. A přitom je zdůrazněn jasný respekt sanitárních norem, jak ve smyslu ochrany spotřebitelů, tak i ve smyslu ochrany živočichů. V posledních letech však bylo zjištěno, že celková výroba v Evropě se vlastně nezměnila. To znamená, že celková produkce v Evropě dosahuje 1,2 nebo 1,3 milionů tun. Tato výroba, tento objem je vlastně konstantní. A důsledkem je to, že od roku 2007 eh, jsme zahájili široký eh, postup konzultací, tak abychom zjistili, eh, proč došlo k této stagnace. Zjistili jsme, že konsenzuálně bylo řečeno, že Evropa pravděpodobně používá a aplikuje nejpřísnější předpisy, eh, jak na ochranu spotřebitelů, tak i na ochranu eh, zvířat. Od roku 2002 máme nařízení na kontrolu eh, exotických živočichů v akvakultuře a to také přispívá k dosažení udržitelnosti. Chtěl bych zdůraznit to, že v žádném případě bychom nechtěli, aby se akvakultura v Evropě nebyla ekologicky udržitelná je zde veliká výzva, o které hovořil pan Stevenson. A sice počet legislativních předpisů, jak evropských, tak i národních, a také eh, nedostatek eh, těchto předpisů v jiných zemích Eh, vede k eh, tomu, eh, k čemu došlo. To znamená, že dovážené výrobky nepodléhají takové ochraně. Ani z hlediska ochrany tedy spotřebitelů, ani z hlediska hlediska ochrany zvířat. Čili výroba mimo Evropu nepodléhá ani stejným ekologickým předpisům. To znamená, že jsme ve velmi obtížné situaci. A co se týče eh, této rovnováhy v závazcích eh, co do bezpečnosti potravin, to je otázka zcela jiná. Zde bychom měli postupovat eh, globálně a zajistit eh, také tedy ochranu ekologickou i eh, ochranu eh, z hlediska bezpečnosti potravin. Nevím, zda chcete, abych ještě dále rozváděl otázku bezpečnosti potravin. Máme zde předpisy ohledně novel food a zatím tedy končíme tímto, touto konstatací, pane předsedo. Děkuji. Eh, vielleicht. Vidím, že eh, byly na vás položeny otázky, možná to chce Chris Davis ještě nějakým způsobem upřesnit a druhý tazatel. Ano, já jsem komisi opravdu velice vděčný za toto vysvětlení, ale v těch dokumentech říkáte, že vzhledem eh, k ochraně spotřebitele a zdraví zvířat chce komise zajistit, aby třetí země eh, splňovaly požadavky, které alespoň odpovídají legislativě v EU, ale eh, vy to nemůžete zajistit. Můžete to tedy vysvětlit a o tom také hovořila navrhovatelka. Je to otázka certifikace, co můžeme udělat, jaké e, systémy existují. Můžeme rozvíjet certifikaci, ale co můžeme udělat navíc? abychom ukázali ten rozdíl mezi e, našimi standardy a mezi e, zámořskými výrobci. De vertegenwoordiger van de Europese Commissie maakt een onderscheid aan de ene... Má otázka se toho týče komise, tedy zástupce vidí na jedné straně ochranu zdraví a na druhou stranu ochranu zvířat a přírody. Samozřejmě já ta pravidla znám rovněž a vím, že je jednodušší, eh, pokud dojde k ohrození zdraví obyvatelstva, tak určité produkty eh, do Evropy nepouštět. A je to jednodušší než z jiných důvodů. To je pravda, ale když se budeme zaměřovat pouze na veřejné zdraní, tak se chci zeptat, máme opravdu v ruce nástroj, aby se nám podařilo tyto zamezit těmto produktům přístup do Evropské unie. A komise říká, vždy, že samozřejmě, co se týče zdraví lidí, tak ty produkty musí splňovat stejné eh, standardy, jakožto produkty, které jsou vyráběny v Evropské unii. Ale já se chci zeptat, jakým způsobem to chcete kontrolovat. Kontrolujete to? Jakým způsobem kontrolujete například produkci v Číně? Počkáte si na fax Číny, kde je napsáno, že naše produkty jsou stoprocentně biologické, anebo ty kontroly provádíte přímo na místě a přímo tam kontrolujete, jakým způsobem dochází k produkci takovýchto potravin. A co se týče mé druhé otázky, tu jsem předložila rovněž písemně, Samozřejmě mohu počkat čtyři týdny, než to odpoví, než odpovíde také písemně, ale byla bych radši, kdybyste odpověděl i hned. Jste ochotný e, nějakým způsobem e, více zkoumat? Jak to vypadá tady, co se týče toho paukánce a z Větnamu? Jak to vypadá s PCP, s těžkými kovy a tak dále? To pravděpodobně bude mít dopad na zdraví evropských spotřebitelů. Je možné to nějakým způsobem tedy prokázat, že tyto věci jsou nezdravé a nesplňují naše požadavky? Dobrá, nyní má možnost komise zodpovědět obě dvě otázky. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejdříve k té poslední otázce. A vzhledem k tomu, že jsem z DG Mare, nemohu eh, hovořit o činnosti DG Sanko. Pokud to však vím, je již eh, navrženo a naplánováno, že budou probíhat určité inspekce. Nevím tedy, v jakém časovém sledu, ale to eh, můžu ještě zjistit. Co se týče ochrany spotřebitelů a zdraví zvířat, zvířat. E, tyto e, zákonné předpisy e, nám dnes umožňují omezit výměnu. Co se týče zdraví, především se jedná o novou směrnici o zdraví a korýšů a je zde celý mechanismus certifikace ohledně výměny produktů, které by mohly přinášet určité nemoci. Eh, tento systém certifikace je již realizován. Platí to však jenom po, pro určitá onemocnění, která jsou na tomto seznamu a která eh, mohou také mít eh, ekonomický dopad. Takže toto je zavedeno. Ale co se týče druhů v Evropě, to nezahrnuje všechny nemoci a jedná se Eh, tedy eh, pouze o předpisy, které jsou také zahrnuty eh, v Eh, OIE, e, tedy v eh, Světové organizaci pro zdraví eh, zvířat. Zde jsou tedy dané předpisy na ochranu zdraví. Co se týče ochrany spotřebitelů, je zcela jasné, že dnešní systém je stanovován na základě vzorků dovážených importů a e, také validace v třetích e, zemích. Já však neznám, jak pracují inspektoři e, samotní, zda tedy pojedou do Větnamu nebo ne, ale mohu se na to zeptat. Já se však domnívám, že je nutné rozlišovat to, co je děláno dobrovolně jednotlivými subjekty. To je v, především otázka bioakvakultury, Eh, a zde máme systém, který je založen na celé řadě dobrovolně dodržovaných standardů a jednotlivým podnikatelům, dovozcům a výrobcům je tak umožněno eh, také stvrdit, že dané systémy jsou dodržovány. Eh, co se týče certifikace jako takové, Eh, já jsem o tom ještě nehovořil, ale eh, probíhá na úrovni FAO určitá práce, eh, která by měla vést ke stanovení podmínek udržitelné akvakultury. V polovině února bude probíhat technické zasedání FAO a e, tam se jistě bude debatovat o minimálních kritériích, která je možné celkově globálně přijmout. A dovedete si představit, že ty představy budou velmi rozdílné. E, komise chce e, prosadit své podmínky, a doufám, že jsem tak odpověděl na všechny otázky, pane předsedo. Ano, děkuji, pane Weissengerbere. Jste k tomu ještě něco říci, paní navrhovatelka, prosím. Ano, já jsem ráda, že proběhla taková obšírná debata. Jsem děčná za příspěvky všech kolegyň a kolegů, velice jim za ně děkuji. Když pomyslím, že právě jsme přednedávem diskutovali o tom, zda vůbec nějaké stanovisko potřebujeme, tak si myslím, že to proběhlo opravdu velice dobře a byl to dobrý nápad to učinit. Jsem ráda, že to tak dopadlo. Pozorně jsem vám naslouchala a jsem velice ráda, že jsem se dobrovolně přihlásila jakožto autorka tohoto textu. Samozřejmě k akvakultura má jak negativní, tak pozitivní aspekty, to je pravda, ale já jsem měla napsat co nejméně slov, takže jsem zmínila zejména ty negativní aspekty a ty pozitivní aspekty zmíní jistě eh, výbor pro rybolov. Já jsem se chtěla prostě zaměřit na ty problematické oblasti. Například na ten nadměrný rybolov. To je samozřejmě důležitá otázka, kde je třeba zohlednit všechny aspekty. A co se týče takové té ekoznačky, to je také velice dobrý nápad. To je pozměňovací návrh, který ze své strany jednoznačně podpořím. Mnozí kolegové a kolegyně říkali něco o e, nerovné soutěži s ostatními zeměmi. I komise to zmínila. A to je právě jeden z důvodů, proč mám ve zprávě, kterou jsem sepsala bod 4. A totiž zde chci, aby docházelo ke schvalování před uvedením na trh. Myslím si, že v návrhu legislativním o novel food, nových potravinách, je také obsaženo něco o ekologických aspektech a o aspektech ochrany zvířat. Takže bychom to možná mohli vyřešit přesto, ale pokud má někdo nějaký lepší nápad, budu velice ráda, když mi ho sdělíte. A pak zde vyvstala otázka, zda ryby nepotřebují více místa, stejně tak, jak e, tomu je například u slepic chovaných. A já jsem se tady dozvěděla, že je to rozdílné podle jednotlivého druhu ryb, ale existují k tomu jasné údaje, takže je možné to dohledat. E, organizace na ochranu zvířat se tímto problémem zamývají a mají k dispozici odpovídající údaje. Pokud se tedy zabýváme tímto tématem, tak si musíme položit také zásadní otázku, pokud tedy chceme najít řešení pro problém nadměrného rybolovu. Takže musíme nalézt řešení, které nepovede pouze k tomu, že bude zabdávat příčinu k dalším a dalším problémům. Takže já budu ráda, že pokud se nám podaří nařídit řešení, kdy se vyhneme negativní dopadů, a chci ještě jednou říct, že mnoho nápadů, které zde padlo, já podpořím. Děkuji, říká paní předseda. Paní Liotarny je opravdu nadšená tou velkou odezvou, které se která se tématu dostala. Je vidět, že si tímto tématem zabývá řada kolegů. 2. února je lhůta pro dodání pozměňovací návrhu a ve výboru budeme hlasovat 23. 2. Nyní se dostáváme k bodu na pořadu jednání číslo 5 a 6. Jedná se o farmakovigilanci léčivých přípravků. Je to část zvaného prvního farmakologického balíčku. Jedná se o první čtení a zpravodajka je paní Linda McKevin, které nyní tímto předávám slovo. Um, just... Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říci všem, kteří se zúčastnili posledně, když jsme o tom diskutovali v listopadu, že se vyjadřujeme k oběma dokumentům. Farmakovigilance je eh, systém k monitorování bezpečnosti při veřejně používaných příspěvků. když si uvědomíme, že 10 tisíc lidí je eh, nemocných v souvislosti s použitím léčivých přípravků, tak jistě pochopíme, že je to důležitý aspekt veřejného eh, zdraví. Máme příslušná pravidla, ale některá reakce přijdou později, až po použití nebo eh, kombinování přípravků, kdy teprve eh, zjišťujeme problémy eh, byly to problémy v 60. letech a v poslední době problémy s použitím přípravku Vioxx. Co se týče současné legislativy, lékaři mohou zahájit určitý postup, je to systém vzájemného uznávání. A máme systém koordinace e, z e, e, B. Jedna farmaceutická společnost se obrátí na Evropskou agenturu EMEA. V současné době je požadavek, aby některé nové přípravky eh, realizovaly ten centralizovaný postup. Pravidla pro decentralizovaný postup jsou stanoveny ve směrnici, o které zde diskutujeme a pravidla, která se týkají toho centralizovaného postupu, to znamená eh, přes organizaci EMEA eh, komise navrhuje, aby byly akt aktualizovány postupy v obou případech a e, e, vyžádali si komentář k oběma, takže já ve vysvětlení budu hovořit k oběma legislativním dokumentům. Klíčem k dobrému systému farmakovigilance je e, zaměřit se na nežádoucí účinky, abychom eh, znali eh, potenciální eh, rizika, abychom měli popsáno dávkování a v případě závažných nežádoucích účinků můžeme požadovat stažení léčiv z trhu. A dále tu máme podávání hlášení, monitorování, kdy eh, veřejné úřady eh, získávají informace od eh, společnosti, od zdravotnických pracovníků. A ta legislativa nám ukazuje, jak vytvořit ten systém, jak se zaměřovat na nežádoucí účinky léčiv a hájit veřejné zdraví. Měli jsme tedy tento systém, členské země již několik let spolupracovaly, ale komise eh, konstatovala, že způsob spolupráce eh, v oblasti nežádoucích účinků léčiv může být ještě zlepšena. Máme hm, celou řadu informací a čím více informací o nežádoucích účincích, tím lépe. A eh, když hrneme ty informace z jednotlivých členských zemí do celkového evropského systému. Evropská komise vytvářela takovéto koncentrované informace eh, jako databázy Eutra Vigilance, kde se združují informace o nežádoucích účincích jak z stran společnosti, tak i veřejných orgánů. Eh, legislativa, kterou se zabýváme. Já jsem vyzdvihla několik základních oblastí, které podporuji, eh, k čemu chce komise přistoupit nebo navrhuje změny. Za prvé je to celá otázka struktury, struktury výboru pro systém eh, farmakovigilance Máme v současnosti výbor pro farmakovigilanci, který je poměrně eh, slabý. Komise ho chce posílit a chce vytvořit nový vědecký eh, výbor v rámci e- Evropské agentury EMA. E Komise eh, navrhuje vědecký výbor a členské státy vznesly námitky radě a po vyslechnutí názoru členských států se domnívám, že bychom v eh, organizaci MA měli eh, mít eh, výbor sestávající se ze zástupců, protože je samozřejmé, že každá země tam chce mít své zástupce a také navrhuje, také navrhujeme, abychom měli ještě dva další zástupce za skupinu pacientů a potom za skupinu eh, zdravotnických pracovníků. Takové je pravidlo ve výborech organizace EMEA. Jestliže akceptujeme eh, tu myšlenku, že se tento výbor bude sestávat se zástupců všech členských států. Potom se domnívám, že můžeme také změnit oblast jeho odpovědnosti. Komise se na to dívá takto, že budou eh, výbor vytvářet zprávy a bude ho předávat nadřízenému eh, eh, výboru, že to bude decentralizovaný postup, ale já bych chtěla navrhnout, když každý členský stát to bude mít své zástupce, takže ty mohou předkládat doporučení ohledně nežádoucích účinků a následných kroků. A navrhuji tedy, aby Prák předložil eh, na doporučení a rozhodnutí se v podstatě činí tedy v tom eh, výboru, v tom poradním výboru Prák. A eh, v radě se vedla rozsáhlá debata eh, vlády eh, celou řadu let vytvářely své systémy farmakovigilance a eh, nyní se mají združovat tyto údaje v jednom centru. Já to chápu když jsou v mé zemi nežádoucí účinky, tak chci mít možnost rychle, rychle zareagovat, ale jistě by ministři měli eh, akceptovat možnost združování těchto údajů. Co tedy navrhuji jako kompromisní návrh? Komise tedy nyní navrhuje, jestliže nějaká společnost eh, zjistí nějaké nežádoucí účinky, tak by eh, to měla nahlásit eh, do eh, databáze eh, teda vigilance a já se domnívám, že bychom tu měli mít tedy současné znalosti o těch nežádoucích účincích. O tom se jistě povede celá řada diskuzí v radě o funkčnosti, ale co se děje v současnosti. V současnosti se hlásí do centrální databáze ultravigilance eh, pouze závažné nežádoucí účinky. Eh, všechny závažné i nezávažné by se zde měly združovat. Eh, jsou tu určité obavy, že tato databáze bude přetížena a podobně. A Eh, spolu s organizací EMA a s radou eh, se chceme o tom poradit. Třetí oblast, o které bych chtěla hovořit, je eh, informování o pacientech. Komise navrhuje, aby pacienti mohli přímo informovat příslušné orgány. Tedy komise nenavrhuje, aby se přímo obraceli na vigilance, ale aby přímo eh, hlásili příslušnému eh, orgánu eh, nežádoucí projevy. Týká se to celé řady zemí, také mé země Spojeného království. Máme to již od 60. let, dále Dánsko, Nizozemsko a a Francie mají také eh, systém informování organizací pacientů, eh, které hlásí tyto eh, účinky příslušným národním orgánům. Eh, myslím, že bychom měli tedy eh, posílit komisi, co se týče eh, hlášení pacientů, ale nemělo by to být na základě mechanismu na webu. Pokud ano, potom bychom měli mít ty informace v, v letáčcích pro pacienty. Domnívám se, že bychom je měli tedy pod podporovat pomocí příbalových informací pro pacienty. A potom eh, v eh, farmaceutika, která jsou uváděna poprvé na trh, jsou zpět s určitými eh, podmínkami a společnosti musí dělat následné studie. Takže intenzivně sledují eh, eventuálně nežádoucí účinky. Samozřejmě pacienti užívají tyto produkty a pacienti jsou si vědomi, že používají takovéto produkty a e, když se objeví nějaké účinky v příbalových informacích, e, tak chápu, že by to mohlo e, vyvolat poplach mezi pacienty nebo lidé tvrdí, že by o tom pacienti měli být informováni. Farmaceutické společnosti, se kterými jsem hovořila, nejsou příliš nadšené a říkají, jestliže pacient uvidí někde nějaký symbol, že e, je produkt intenzivně monitorován, tak e, nebude chtět brát ten lék. A jistě všechny mají e, určité výhody, ale žádný přípravek není stoprocentně bezpečný. Já jsem o tom velice přemýšlela. Měli bychom komisi tedy podpořit v tomto návrhu a e, informovat pacienty, že berou intenzivně e, monitorovaný e, přípravek, nevím, zda bychom to měli takto nazývat, možná pouze nový produkt, ale není to bezpodmínečně nový produkt. Navrhuji způsob, jak budeme informovat pacienta o tom, že používá intenzivně sledovaný, eh, že bychom měli použít černý trojuhelník, který již v mnoha eh, státech existuje. Je to jako informace pro zdravotnické pracovníky a eh, domnívám se, že by tedy měl být v tom příbalovém letáku. A Dále informace o bezpečnosti komise říká, jestliže eh, lidé dostanou ten příbalový eh, leták, příbalové informace, eh, jsou tam tedy ta nejdůležitější data v takzvané černé skřínce Jednala jsem se skupinami pacientů, eh, s lékaři, zdravotníky a tady se názory liší. Eh, to, co je důležité pro jednoho pacienta, není důležité pro jiného pacienta. Jak tedy eh, můžeme vybrat ty klíčové údaje týkající se konkrétního produktu. A současně lidé také tvrdí, že příbalové informace zahrnují tolik údajů, že Eh, to vypadá, jako eh, kdyby eh, tam společnost dala opravdu vše, co o produktu ví, v případě, aby zabránila to a ním soudním komplikacím. Já vím, že to je problém příbalových informací v této legislativě. Já to chápu tak. EMEA e vlastně nyní v tomto měsíci, ale já jsem získala tyto informace před Vánoci, se zabývá otázkou informací v příbalových letácích pro pacientů. Uvidíme, co na to řeknou kolegové, ale eh, jistě bychom se měli podívat na otázku těch příbalových informací a zajistit, aby byly opravdu informativní, aby to nebyl jenom seznam všeho možného, co může nastat. A potom e, chce komise posílit transparentnost a vytvořit národní webový portál, který bude informovat o dění ve poradním výboru, aby bylo možné sledovat e, Eh, informace o databázi o farmakovigilanci. Je to otázka, které eh, informace by měly být ve veřejné doméně. Ve Spojených státech eh, je to hodně informací. Vítám tedy návrh komise a domnívám se, že tu jsou některé záležitosti důvěrných eh, informací. Jde tedy o to, co by se mělo objevit mezi těmi veřejnými informacemi, ale eh, podporují eh, na vrch komise, měla by se konat veřejná slyšení, když vzniknou nějaké nežádoucí účinky léčiv a Další otázka k které se vyjadřovali eh, kolegové, jak zajistit, aby farmakovigilance fungovala. V některých zemích jsou eh, výbory eh, příslušné národní orgány pro farmakovigilanci a farmaceutické společnosti jim posílají určité poplatky u nás. V naší zemi to tak nebylo. Náš národní kompetentní e, výbor e, má e, příjmy také z veřejného sektoru parlament rozdělil financování EMEI a řekl, že část by byla z farmakologického rozpočtu a zbytek z těch poplatků, které eh, platí farmaceutické společnosti při registraci léků. A to je vlastně nesprávné rozdělení financování. EMA má svůj vlastní rozpočet. A když se dívám, jaká je situace v Evropě, Švédsko, Spojené království, tady se používá poplatek, eh, který jde na farmakovigilanci tady nevidím žádný problém eh, závislosti farmakovigilance. Domnívám se, že eh, nezávislost eh, těchto výborů může být zachována, je to transparentní, kdo je v tomto výboru a informují o své činnosti. Domnívám se, že mohu podpořit návrh komise ohledně financování a potom je tu ještě celá řada dalších otázek, o kterých můžeme podrobněji hovořit v diskuzi, ale myslím, že teď bych měla už skončit a těším se na připomínky kolegů. Ja, vielen Dank. Děkuji Lindě McEwen za zprávu. Je to opravdu vysoce aktuální téma v rámci naší agendy zdravotní politiky. Je důležité mít bezpečné léčivé přípravy. Máme jednotný vnitřní trh 27 členských zemí, které jsou vyzváni k tomu, aby spolupracovali a opravdu zalistili co možná nejvyšší úroveň bezpečnosti léčivých přípravků. Právě jsme slyšeli, kde jsou ještě problémové oblasti, jaké jsou na tomto poli ještě nedostatky, že například určitá událost v jednom členském státě eh, není dostatečně rychle známá dalším členským státům. Nyní zde máme řečníky, které se hlásí o slovo. Jsou to stínoví zpravodové a další kolegové. Jako první má slovo paní Fila Písos. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také paní Mek Emanové. Paní zpravodajka opravdu zmínila ty nejdůležitější, nejspornější eh, body, které pravděpodobně budou velice problematické v rámci naší snahy eh, o vytvoření nového systému. Je to samozřejmě eh, akceptovatelný návrh, se kterým přišla komise. Paní McEvanová se zaměřila na nejdůležitější elementy, co se týká článku 1 nařízení, tak si myslím, že já proti návrhu paní McEvanová nic nemám, totiž, že ten poradní výbor pro posuzování v rámci farmakovigilance dostane nové kompetence. A také souhlasím s tím, aby zástupci členských států, zástupci pacientů a zástupci, zdrav- zástupci zdravotnických povolání byli v tomto výboru rovněž případní. Ovšem paní McEvanová říká, že tento výbor by neměl být poradní, že by měl mít možnost formulovat doporučení. A to, co týká výboru CHMP. Zde má mít možnost odmítnout doporučení, protože pokud existují vědecká odůvodnění, které se právě týkají veřejného zdraví. Chci se zeptat, pokud dojde k tomu, že poradní výbor ne, nebude akceptovat návrhy výboru pro humánní léčivé přípravky, kdo potom bude mít poslední slovo, kdo o tom rozhodne. Protože právě při vědeckých posudcích je možné říci ano, ne, nebo je také možné diskutovat dále a proto bych ráda věděla, kdo tedy v tomto případě bude mít poslední slovo. A zda je potom možné říci, že takováto udůvodní jsou dostatečná či ne. A co se týče otázky databáze, zde také souhlasím s paní zpravodajkou. Myslím si, že je důležité, aby zde byl stejný přístup všech odpovídajících úřadů, aby tedy přesně věděli, kde došlo k nežádancím účinkům a co se týče centrální databáze, tak je důležité, aby zde byl zajištěný paralelní přístup. To celé je vypadá velice zajímavě na papíře, ale jak bude vypadat skutečnost? Databáze je třeba nejprve zřídit a vytvořit, takže pravděpodobně to jistou dobu potrvá, než bude možné ji odpovídajícím způsobem využívat. Takže dojde tedy k zajištění k současných sdělení, které se, která se budou týkat nezádocích účinků. Takže si myslím, že je dobré, aby to bylo hlášeno nejen úřadu, ale právě také rovnou do databáze. Ne všichni pacienti mají k dispozici stejné informace. A u každého pacienta také takový přípravek může působit jiným způsobem. Dovněž je důležité zajistit, aby zde nebyly rozporuplné informace. To se týče toho, co paní McEwen řekla o internetovém portálu, s tím také mohou souhlasit. Co se týče návrhu komise o nové informaci, která k tomu má být přidána, totiž jakési schrnutí nejdůležitějších informací, které by uh, jak si dávalo takový přehled o tom, zda člověk může vzít takovýto prostředek brát či ne, tak o této otázce jsme již diskutovali před několika lety a řekli jsme, že příbalový leták má obsahovat ty nejdůležitější informace a má být také čtivý. A myslím si, že takovéto schrnutí má více nevýhod než výhod co se týče dodatečné práce, té odpovídající orgány a laboratoře by musely provádět dodatečnou práci, aby byly schopné vypracovat takovéto schrnutí a pak je zde nebezpečný, že si pacient přečte pouze schrnutí a nepročte si celý příbalový leták a to by bylo kontraproduktivní, protože by si přečetl informace pouze o negativních aspektech přípravku a každý ví, že takovéto přípravky mají jak negativní, tak pozitivní aspekty. Pak je tedy rovněž důležité eh, s pacienty zacházet diferencovaně Vlastně podle toho, jakého jsou věku, jaké mají vzdělání. Pokud zde dojde k tomu, že bude podána pouze nějaká obecná informace, tak je možné, že ta informace v konečném důsledku nebude vůbec relevantní. Je tedy pak bychom tam museli přidávat jakési schrnutí. Schrnutí, celé by se to komplikovalo, nebylo by to dobře srozumitelné pro spotřebitele a myslím si, že bychom tím pacienta pouze mátli, místo toho, abychom mu podali jasnou informaci. Asi by bylo dobré, kdyby komise provedla studii, která by se týkala přívalových letáků a potom předložila odpovídající návrh. Co se teď týče toho černého trojuhelníka, který má být použit jakožto znamení, že se přípravek intenzivně sleduje, tak si myslím, že je to dobrá věc, je to dobrý nápad, protože je to něco srozumitelného pro všechny. Další bod, o kterém se chci zmínit, to je eh, otázka nákladů a užitku. Při takovýchto slyšeních je důležité, aby tam byl zástupce výboru pro humánní léčivé přípravky. A rovněž je důležité, aby byly zohledněny také pozitivní aspekty, ne pouze rizika. Je do- dobře možné, že nějaký pacient bere léčivý přípravek, který je pro něj v podstatě dobrý, ale bohužel má nějaké špatné, nežádoucí ús, účinky, takže toto je třeba zhlednit a jinak souhlasím s tím, co řekla paní zpravodajka. Děkuji a nyní Antonia Parádova. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě mi dovolte poděkovat paní McEwen eh, za vypracování zprávy. Nemusím vás ujišťovat tím, že si to opravdu zaslouží maximální kvalitu a nejvyšší standardy. Doufám, že budeme na tom takto pracovat a souhlasíme s jejími návrhy. Přesto je třeba eh, ještě doplnit eh, návrh její zprávy o některé klíčové oblasti. Týká se to nařízení a směrnice, eh, zejména o ty hlavní zásady bezpečnost a důvěryhodnost, otázka věrohodnosti je velice důležitá. V prvé řadě musíme mít eh, na paměti, aby že pacienti potřebují informace o léčbě. Je třeba tedy vzít v úvahu, jaká jsou rizika a jaké jsou výhody léčby a z hlediska chování bychom neměli demotivovat Eh, pacienty, aby přerušili léčbu anebo se bránili proti určité léčbě. A zdravotničtí pracovníci musí mít také k tomu důvěru a národní příslušné orgány a průmysl potřebují tedy tuto důležitou legislativu. návrhy jsem rozdělila do tří hlavních skupin. První se týkají eh, výboru eh, pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance. Mám trochu pochybnosti, zda eh, tam má být 27 zástupců členských států, průž tři, zda 30 pro, osob umožní efektivní působení výboru v případě, že by nastala neschoda mezi oběma výbory. Kdo je tedy odpovědný a učiní to zásadní rozhodnutí? A potřebujeme tedy nějaký postup dohadování, nějaký výbor pro dohadování a podobně. Potřebujeme tedy eh, transparentnost tohoto systému Avšak když se podíváme na model v USA, a na veřejné slyšení FDA o přínosech a rizicích, nemůžeme to jen tak pominout a domnívám se, že členové CHMP a poradního výboru pro posuzování by se měli spojit pro veřejná slyšení že bude tedy lepší, když budou oba výbory spolupracovat. Za druhé, opatření, které se týkají příbalových letáků pro pacienty. Za prvé, mají to být podstatné informace, již existuje určité zhrnutí a zdá se, že komise nedovedla eh, definovat, které informace mají být v tomto zhrnutí které informace mají být eh, v příbalových informacích. Vlastně se to již zvažuje v rámci jiné směrnice. Z hlediska vědy je to tedy něco jiného a pacienti se domnívají, že někdo Některé informace nejsou podstatné, proto jsem pro vypuštění. Co se týče eh, zvláštního varování ohledně ostře sledovaných léčivých přípravků, eh, O tom by měli být pacienti informováni, že jejich přípravky jsou ostře sledovány, ale já bych chtěla navrhnout eh, obdobný termín něco jako eh, monitorování po schválení, abychom se vyvarovali tomu označení ostředně sledovaných léčivých eh, přípravků. Souhlasím s používáním černého trojuhelníku. Domnívám se, že tak zajistíme, eh, abychom předložili tedy ještě lepší návrh. Uvádění nových informací a zejména o nově nebo nedávno pozorovaných nežádoucích účincích pacient se bude domnívat, že tučně vyčištěná informace je důležitá nebo eh, velice význačná. A to by mělo odkazovat na Eh, výzkum po schválení. EMA je <clears throat> organizace, která vede konzultace v této oblasti. Domnívám se, že zde můžeme uvítat tu myšlenku, že chce komise posílit eh, příbalové informace pro pacienty. A to, co se týká také návrhu proti, boje proti padělaným léčivým přípravkům. Eh, měli bychom mít tedy příslušnou legislativu. A já se, já podporuji eh, to ústní vysvětlení paní navrhovatelky, eh, aby pacienti mohli informovat o nežádoucích účincích je to důležité také pro průmysl, aby sdílel databázy, aby eh, byly předkládány aktualizované zprávy. A domnívám se, že pro pacienty jsou nesmírně důležité souhrné zprávy, protože <clears throat> tyto zprávy se mohou sestávat z více než tisíce stránek a eh, zahrnují také technické údaje, což by eh, uvádělo možná více eh, nežádoucích eh, účinků, které se toho přímo netýkají. Co se týče identifikace nežádoucích účinků a schvalování uvádění na trh, myslím si, že se na to musíme dívat společně, aby bylo možné eh, reagovat eh, neprodleně. To jsou tedy mé eh, návrhy. Děkuji. Děkuji, Marina Janeku. Aha, není tady, takže půjdeme dál. Michel Levazi. Mm, děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že tato zpráva je předkládána ve vhodném okamžiku a chci poděkovat a poblahopřát se pravdajce za návrh textu. Já se domnívám, že tento text vyjadřuje velmi dobře eh, to, že toto nařízení a směrnice by měly posílit eh, důvěru pacientů v léčivé eh, přípravky a v systém monitorování. Zdá se mi, že je zde však jedna důležitá etapa a to jsou povolení pro uvedení na trh. Je nutné posílit klinické studie a to celkově. Když se vyvíjí léčivý přípravek jaksi rychle, pak to smí být pouze ve výjimečných případech. To jsme viděli ve vakcínách a viděli jsme, že mnozí lidé v Evropě byli skeptičtí ohledně vakcín, které byly uvedeny na trh v poslední době. Takže v této oblasti stojíme před určitou eh, výzvou. Každý léčivý přípravek může mít nežádoucí účinky. Eh, léčivý přípravek není prostě kdykoliv kdykoliv, jakkoliv použitelný. Takže eh, schvalování pro uvedení trh, eh, ano, to se dá udělat eh, velmi rychle. Dále je zde otázka logistická. Zde se vracíme k národním orgánům. Jak to udělat, aby sekundární účinky se dostaly velmi rychle ve známost národních orgánů a jak je možné logisticky postupovat? Podívejme se na to, jak se postupovat v případě chřipky H1N1. Někdy to prostě fungovalo, pak se to objevilo eh, eh, zdravotnický Česká oblast to zaregistrovala, ale v některých zemích to fungovalo dobře a v některých ne. Je nutné tedy e, zajistit to, aby vedlejší nežádoucí účinky byly správně popisovány. Ve Francii jsme jich zjistili asi tři tisíce e, v celkovém e, vzorku pěti milionů obyvatel. Takže já se domnívám, že i ve Španělsku eh, ty nežádoucí vedlejší účinky jistě by byly podobné. Jak však posílit eh, schopnosti národních orgánů? Možná nás straně financování. Ať již tyto orgány jsou financovány eh, veřejn, z veřejných prostředků eh, nebo eh, jinak, je možná jedno, ale domnívám se, že veřejné prostředky by byly vhodnější, aby se posílila právě ona kompetence národních orgánů. Je však nutné eh, dát také pozor na to, aby příslušný sektor eh, nebyl příliš silně zastoupen. Je nutné dát pozor na určité konflikty zájmů eh, mezi zástupci laboratoří a výrobců. Nyní přístup k informacím je velmi důležité, umožnit přístup také v souvislosti s tím, co se děje s, eh, v laboratořích. V těch laboratořích se pracuje eh, pod eh, určitou limitací a velmi často právě zde jsou zjišťovány vedlejší účinky. Je tady nutné aby národní orgány, laboratoře a farmakovigilance byly na stejné úrovni. Je nutné vždy mít zástupce profesionální. Samozřejmě musíme být transparentní, vše musí být eh, otevřené. Eh, je však nutné také umožnit pacientům, eh, aby se podívali do příslušných databází. Eh, především do databází o notifikacích. Eh, tam musí být co nejvíce informací, eh, protože když se něco kodifikuje, tak se to také limituje. Co se týče léčivých prostředků, nové léčivé prostředky by měly být označeny tím trouhelníkem, aby pacient věděl, že se jedná o novou věc, která se sleduje je normální, aby pacient byl o tomto informován. Ohledně souhrnu informací. Ano, to je problematická záležitost. My jsme proto, aby všechny informace o vedlejších účincích i žádoucích účincích byly v těch informacích pro pacienty. Jsou lidé, kteří čtou příbalové letáky, ti chtějí prostě vědět, jaké vedlejší účinky eh, mohou být eh, vyvolány. A já jsem proto, aby to zde vše bylo i uvedeno. Ještě k otázce nezávislosti eh, onoho poradního výboru. Prak. Zdá se mi, že zde by měly být jiné osoby, než ty, které patří do eh, agentury eh, pro kontrolu léků eh, pokud eh, daná osoba má patřit do poradního výboru pro eh, posouzení vedlejších eh, účinků, tak má určitou roli. A když je zde řečeno, že by tam měl být jeden zástupce z každé země, myslím, že by tam měl být vždy zastoupen expert, například lékař, zástupce jiné zdravotnické profese nebo asociace asociace eh, pacientů. Eh, když řekneme, že tam má být jenom jeden zástupce eh, za každý členský stát, tak je to trošku obtížné. Kdyby to bylo orgán složený jinak, tak by to možná bylo vhodnější. Eh, ohledně transparentnosti chci říci, čím větší transparentnost, tím lepší přístup k informacím a tím lépe bude také pacient informován o nových eh, lécích. Každopádně by však eh, farmalaboratoře neměly například na základě kritiky VHO být příliš omezovány. Čím více kritiky, tím větší transparentnost a přístupnost. Děkuji. Takže to eh, byli koordinátoři, kteří se vyjádřili. Tato debata byla velmi široká a eh, možná, že nyní eh, budeme trošku přísnější. Dagmar Roth-Berendt je další řečnicí. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit eh, hovořit eh, tak rychle, eh, aby i tlumočníci ještě stíhali. Já jsem se dívala na návrh zprávy velmi pečlivě a přiznávám, že je to obtížné téma. Obtížné téma je to už 15 let. EMEA existuje už asi 15 let. Existuje část centrálního schvalování a od té doby eh, již bojujeme o farmakovigilanci a to bezúspěšně, protože farmakovigilance, tedy bezpečnost léčivých přípravků a informace o určitých problémech je je dobrá jenom tak, jak jsou dobré informace. Víme, že lékaři, nemocnice, národní zdravotní systémy v minulosti nepředkládali dostatek informací. To musíme říci. Celá jasně. A proto uh, uh, musíme také říci, že nesouhlasíme s paní zpravodajkou ohledně pozměňovacího výbo- eh, návrhu číslo 3 ohledně Praka. V Němčině se říká, Nesmí eh, se kozel stát zahradníkem. Vždyť eh, ty členské státy, které deset let nic neudělali, mají být v tomto poradním výboru. No to by bylo docela směšné, že to členské státy chtějí, to chápu lidsky, ale politicky to není správné tam mají být vědci a nikoli zástupci těch organizací, tedy národních eh, zdravotních organizací, které doposud nedělali nic. Toto nemohu podpořit. To jde proti všemu tomu, co jsme zde viděli v posledních 15 letech. Také způsob spolupráce výboru a struktura spolupráce, tak jak je to v pozměňovacích návrzích 8 a 9, je zajímavé, ale nejsem si jistá, že to bude dobře fungovat. A musíme se na to ještě podívat, abychom věděli, kdo bude mít poslední slovo. Pane předsedo, chtěla bych vyzvihnout eh, jenom jednu věc a sice k pozměňovacímu návrhu 5, eh, černý trouhelník. Kdybych já byla výrobcem léčivého přípravku, tak bych nedělala compassion use. Já bych neuváděla léčivý přípravek na trh, který ještě neprošel všemi studiemi. Ano, skupiny pacientů toto chtějí ale my jsme před eh, mnoha lety byli pod tlakem eh, pacientů HIV, abychom jim dali možnost využít těch prostředků, které nemají ukončený vývoj. Když tam ale na ten výrobek eh, teď musím dát černý trojuhelník a téměř to bude vypadat eh, jako kdyby to byla eh, smrtka zde zobrazená, tak to je nevhodné. Správný důvod eh, pro informování a správný způsob informování pacientů, o to musíme ještě přemýšlet. Příbalový balík, eh, to je důležitá věc. Eh, zákony již dávno byly nezbytné, víme, i komise ví, že je to nutné udělat dobře, bude to obtížné. A zde bychom pacienty měli upozornit na to, že ten lék ještě neprošel všemi studiemi a měli bychom možná vepředu eh, někde říci nový výrobek, eh, nový léčivý přípoje, přípravek, abychom se vyhnuli tomu trouhelníku. Děkuji. Já. Ano, to byla velká obhajoba eh, vědců v poradním výboru proti zástupcům národních států. Paní Berenson požadovala nezávislé vědce v tomto poradním orgánu. A nyní má slovo Petr Líze. Děkuji, pane předsedo. Děkuji taky paní zpravodajce. Chtěla bych říct, že s ní souhlasím ve většině věcí, respektive souhlasím ve většině věcí s naší paní Stínovou zpravodajkou Juze. Chci se ještě vyjádřit ke dvěma aspektům. Jednak se to týká tomu hlášení nežádoucích účinků které mají hlásit pacienty přímo prvnímu orgánu. Já si myslím, že to není až tak úplně dobře řešení. Pokud je to nutné, tak asi bude dobře, když tomu přistoupíme. Ovšem, Myslím si, že to pak bude znamenat jakousi slabou stránku systému, protože v normálním případě by měl vztah mezi lékařem a pacientem vyžadovat, vypadat tak, že tedy pacient něco prohovoří se svým lékařem a lékař to pak nahlásí. Takže bychom si měli položit otázku, co tedy probíhá špatně, eh, má pacient opravdu nežádoucí účinky, nebo se k jeho původní nemoci přidala nějaká další nemoc, jejíž symptomy pociťuje, takže bychom měli zlepšit spolupráci pacienta a lékaře a ne zde zavést eh, výjimku, že pacienti to s lékařem neprohovoří a pak to vlastně nahlásí. Já si myslím, že a tady souhlasím s Lindou, že by to nemělo jít pouze prostřednictvím internetu, protože staří lidé často říkají, že se internetu příliš mnoho využívá. A právě staří lidé jsou velice často odkázáni na léčivé přípravky a oni eh, s internetem tak dobře zacházet neumějí a to musíme zohlednit. A pak ještě jedna věc k té černé skřínce. Někdo říká tedy, že je třeba mít černou skřínku, my to nechceme, protože v Německu takové to černá tabulka znamená to um, kondolenční oznámení, tak to vypadá kondolenční oznámení a my přeci chceme pomocí našich léčiv pomáhat pacientům. Samozřejmě, že je třeba, aby tyto, tato léčiva byla využívána pacienty rozumným způsobem co se týče toho schnutí těch důležitých aspektů, tak si myslím, že to není úplně zcela špatný přístup. Vím, že eh, producenti to již realizují v některých případech. Protože se máme celou řadu informací, které tam producenti musí napsat do toho přípalového letáku. Ty tam všechny uvedou, protože zde mají právní povinnost a potom se snaží podat pacientovi jaké srozumitelné schrnutí. A Je tedy důležité, aby tam nebylo pouze varování v té přípalové informaci, varování, které se týká toho, co se stane, když pacient bude brát eh, ten lék, ale aby tato informace poskytovala jasný přehled o tom, co se stane, když pacient ten lék brát nebude. A zase je důležité, aby to lékař potom prohovořil, eh, pacient prohovořil se svým lékařem. Já si tedy myslím, že příbalový leták, tak jak vypadá dnes, je většinou pro pacienta nesrozumitelný. Proto si myslím, že bychom neměli schrnout návrh komise ze stolu, ale měli bychom požádat komisi, vyzvat ji k tomu, aby svůj návrh ještě upřesnila. Protože co je důležitým znakem léčivého přípravku? Já si myslím, že každý pod tímto pojmem e, chápe něco jiného, proto je třeba to upřesnit protože jinak eh, si to bude každý interpretovat svým způsobem. My chceme, aby a pacienti s informace chápali lépe a mohli mít také potom odpovídající lepší léčbu. Děkuji a nyní další řečník Tomas Ulmer. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce za její zprávu. Farmakovigilance je samozřejmě ústředním tématem je velice důležité, důležitá pro to, jakým způsobem budeme představovat eh, veřejnosti léky. Ale na druhé straně my přesně nevíme, jakým způsobem definujeme to, co je nežádoucí účinek a to, co není nežádoucí účinek. Myslím si, že potřebujeme zlepšenou evropskou databázi, rozhodně. A právě nyní, kdy se členské státy setkávají v novém grémiu, tak si myslím, že to že tomu opět zabrání. Takže si myslím, že je důležité, aby tato databáze vznikla na vědeckém základě. Chci se ještě položit několik speciálních otázek, které se objeví v mých pozměňovacích návrzích. Myslím si, že ta možnost předávat informace by neměla být pouze pomocí internetu, ale také faxu a dalšími způsoby. Jedná se tedy o informace o nežádoucích účincích. A dále by zde měla být možnost eh, pro pacienty, aby nahlásili i další aspekty, tedy další své problémy, které s ním mají. Samozřejmě výjimkou jsou určité homeopatické léčivé přípravky a kladu si otázku, zda je možné, aby pacient přímo ohlásil svůj problém organizaci EMEA a tímto způsobem by jaksi obešel ten komplikovaný postup, který existuje. Chci pouze zmínit jeden příklad z běžného života, například když pacient eh, dostane na jeden recept zcela různé léčivé přípravky, protože se šetří. A najednou může říct si, tento léčivý přípravek eh, eh, vypadá jinak než ten můj původní a pak by to zaslala přímo agentuře EMEA. To já mluvím ze zkušenosti a tady je něco, kde by dosta, eh, docházelo k tomu, že by vlastně se navyšovaly administrativní výdaje. Takže si musíme jasně říci, jakým způsobem budeme odlišovat opravdové nežádoucí účinky od takových jakýchsi pseudoinformací. informací. Víme, že asi třetina pacientů eh, léčiva vůbec nebere, přesto si je vyzvedne v lékárně. Jinak si myslím, že je ta složka, kterou máme, je v zásadě velice dobrá, ale budeme to muset ještě vydoladit, tak aby ten způsob hlášení byl jednoduchý, aby lékaři byli ochotni nahlašovat takovéto případy. Momentálně je totiž toto hlášení spojeno s velkým množstvím práce a to je třeba odstranit. Ano. Pan předseda se ptá, opravdu došlo k tomu, že ten přípravek pouze vypadal jinak nebo že měl jinou vůni a proto byl zaslán agentuře EMI e a to je velice zajímavé. Nyní má slovo Michal Tremopolis. Děkuji paní zpravodajce, paní McEvone a srdečně jí blahopřeji za velice dobrý text, který vypracovala a také eh, děkuji eh, kolegům za pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Chtěl bych se krátce zmínit o dvou aspektech. Jednak příslušnost pro farmakovigilanci a pro právní předpisy v oblasti farmaceutického průmyslu. Tato příslušnost byla převedena a nyní spadá do oblasti působnosti komise, protože komise nyní má ve své kompetenci veřejné zdraví. Mám dojem, že předpisy, které zde máme, vykazují tendenci tím směrem, že určité léky se dostávají na trh, aniž by byly provedeny odpovídající klinické testy. Cílem je, nebo taková se odůvodnění je, že zde máme zvýšený systém farmakovigilance, který je potom schopen problematické případy zachytit. Chci říci, že s tímto já nemohu souhlasit. Zastupujeme občany a proto požadujeme, aby kritéria pro registraci léčiv byla přísnější a byly zde mnohem přísnější podmínky, které musí léčiva splnit, pokud chtějí být registrována. Musí být totiž dokázáno, že léčivo je terapeuticky účinné. Pouze takovýmto způsobem můžeme odstranit potenciální nebezpečí nových léků. Evropská komise musí se o toto postarat. Je důležité, aby farmakovigilance byla financována z veřejných prostředků a proto potřebujeme nezávislý orgán pro farmakovigilanci. Dále je důležité, aby národní orgány si ponechali příslušnost pro farmakovigilanci, aby tady byla i nadále v jejich kompetenci. Nesmí dojít k tomu, aby nežádoucí účinky byly objeveny teprve se spožděním, či nebyly zachyceny přesným způsobem. Evropská databáze musí být přívětivá vůči uživateli a musí být také pro veřejnost jednoduchým způsobem dostupná. Tato databáze může přispět k dobré informovosti, informovanosti občanů, tak aby občané věděli přesně, jaké nežádoucí účinky léčiva mají. A nyní druhá věc, o které bych se chtěl zmínit. Jedná se o ekologické dopady a o rizika léčivých přípravků. Agentura pro životní prostředí uspořádala seminár s expertů a 13. ledna jsme již měli k dispozici závěry v podobě vědecké zprávy. Zde stálo, že registrace léčivých přípravků v Evropské unii musí zohledňovat nebezpečí pro životní prostředí, která vycházejí z léčivých přípravků. Dále se požaduje, aby byla posuzována nebezpečnost léčiv, co se týče životního prostředí, a abychom měli v této oblasti celé Evropské unii harmonizovaný postup. Dále zde stojí, že je důležité spalovat eh, rezidua léčivých přípravků, tedy zbylé léčivé přípravky. Dále je nutné, aby došlo k okamžitému vypracování předpisů na ochranu životního prostředí. tak, aby bylo možné již při registraci zohlednit možné dopady léčivého přípravku na životní prostředí. Pak se zde požaduje, že je důležité podpořit odpovídající úřady a orgány tak, aby byla databáze všem dostupná a aby také byly všechny zohledněné strany, lékaři, pacienti a orgány mezi sebou propojeni. Děkuji, paní Čerhát. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat zpravodajce. Je to velice složité téma a také téma, které velice rychle musíme řešit. Plně sdílím názor paní Rodberend a to, že výbor eh, nemá eh, se, se stávat zástupců jednotlivých členských států. Je to vědecká činnost a tam tedy patří vědci. Pokud eh, ze všech zemí tam náhodou budou vědci, tak je to zastoupení v pořádku, ale země nesmí rozhodnout rozhodovat o tom, kdo bude působit v tomto výboru. E, to <clears throat> myslím, je jasné. A myslím, že jsme za jedno, že se z toho má vytvořit evropská databanka, databáze, protože se tu združují e, určité informace. Problém je, jak se pořizují tyto informace Eh, budou tam eh, údaje o pacientech, to je jedna možnost, ale jsem poněkud eh, skeptický, kdybychom měli informace poskytovat pacientovi. Já se domnívám, že to můžeme brát vážně pouze, pokud pacient to projedná s lékařem, který mu ten lék předepsal, anebo s lékárníkem. To bychom měli, myslím, oddělit, aby eh, se nešířily různé zprávy eh, na veřejnosti. Vzpomínám si jenom, když se začala používat očkovací látka proti prasečí chřipce, jak se objevovaly zprávy o tom, kolik lidí údajně zemřelo na použití této vakcíny. Měli bychom tedy postupovat opravdu opatrně a zvážit, jak eh, se budou eh, pořizovat data, která se budou zadávat do té databáze. Co se týče příbalového letáku, já eh, občas potřebuji nějaké léky a když pročítám ten eh, leták, tak eh, se musím tedy propracovat k tomu, co potřebuji, k dávkování tak se domnívám, že je to správný prostředek uvádět zde ty informace. Já jsem proti tomu černému trojuhelníku. To jistě lze uskutečnit, ale to by mohlo vést k tomu, že pacient eh, eh, si řekne, tady je ten černý trojuhelník, to brát nebudu a vlastně tím ohrožuje své zdraví. Uh, Měly by to být tedy informace podle mého názoru pouze v tom příbalovém letáku, tak eh, jak je to doposud, to myslíme postačuje. A informace pouze přes internet, to je pochybné, protože Eh, mnozí pacienti nedovedou používat eh, internet, máme i jiné eh, cesty a myslím, že i někdy lékaři nejsou ještě tak daleko, aby to mohli používat. Děkuji a jako poslední řečník má slovo Karl Schlitter. Děkuji. Většina věcí tu již zazněla, ale mohu uh, Eh, ještě nějakou připomínku učinit. Domnívám se, že Linda McEwen má pravdu. Já jsem tu postrádal určité věci, eh, když eh, v dnešní době dochází k nežádoucím účinkům, tak se podíváme na telefonní číslo výrobce a vůbec nevíme, zda se to dostane tomu příslušnému orgánu. Proto by zde měl být uveden ten příslušný orgán a potom transparentnost vedouc, vedlejších účinků. To by vlastně mělo být samozřejmé v parlamentu, kdy se vždy vyslovujeme pro transparentnost i v jiných oblastech. A jinak tu diskusi tolik nechápu, proč by to mělo být tak problematické uvádět zde černý eh, trojuhelník. Eh, který uvádí určité podmínky eh, a rozdíl je jasný, když tu trojhelník nebude, nebude eh, pacient nic vědět, protože mnozí se nebudou dívat do evropské databáze a budou si říkat, aha, tento léčivý případ, přípravek eh, když má tedy ten černý trojuhelník, tak pacient spozorní je tu tedy možnost, že se včas podaří zabránit nežádoucím účinkům dříve eh, či později a možná bude ten přípravek eh, vypuštěn ze seznamu, možná dokonce zakázán, když eh, budou závažné nežádoucí účinky. A potom ještě nechápu, že v příbalovém letáku je uváděno velmi mnoho eh, vedlejších účinků. Já se domnívám, že je to velice dobré, když tu jsou uváděny i neobvyklé vedlejší účinky, když eh, po použití určitého léku najednou dostanu vyrážku, tak eh, vím, že je to normální vedlejší účinek, kdy se vytvoří vyrážka, není to eh, zas tak závažné, mnozí pacienti eh, ji také dostali a potom nebudu mít takové velké obavy, protože ta vyrážka je tu uvedena v příbalovém letáku mezi vedlejšími účinky, takže pacienti nebudou tolik znepokojeni. A u některých projevů mají možná rychleji eh, obavy takže se domnívám, že tento systém je e, přívětivý vůči pacientům. A potom další e, bod e, vedlejší účinky na životní prostředí. Vše ve Švédsku existuje systém, podle něhož se tyto vedlejší účinky na životní prostředí dělí do čtyř skupin podle závažnosti. A potom existují také tři různé eh, úrovně informování. Pacienti se mohou hm, k tomu vyjádřit, eh, co se musí tedy vážně řešit. A potom jsou tu informace pro lékaře, lékárníky a za třetí informace pro techniky. Tedy tyto informace jsou e, přizpůsobeny respondentům. A já se domnívám, že je to vhodný způsob, vhodný přístup k těmto problémům, protože tu jsou obecné účinky na životní prostředí, v neposlední řadě na pí eh, populace, na zemědělství. Tomu bychom se měli více věnovat, tedy vedlejším účinkům na životní prostředí, protože Evropa je ve složitější situaci, jak se zbavit působení těchto eh, nežádoucích účinků. Děkuji a eh, obracím se na zástupce komise. Chcete k tomu zaujmout, prosím, stanovisko? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, nejdříve chtěl poděkovat za spolupráci se spravodajkou s paní McEwen. A děkuji také za mnohé pozitivní komentáře k našemu návrhu. Ve celé diskuzi tedy zjišťuji, že k určitým podstatným bodům v návrhu komise zazněla všeobecně spíše podpora. A také v návrhu zprávy je to také řečeno, především co se týče centrální databáze eh, a také ohledně update report, ohledně zpráv pacientů, tedy tolik je jenom určité příklady Spravodajka doporučuje v některých bodech, aby se postupovalo poněkud odvážněji, než tak, jak to komise udělala ve svých návrzích jako takových. Ale samozřejmě, že je obtížné argumentovat proti změnám, které vlastně jsou eh, ve stejném směru jako Eh, návrh komise. Jako příklad bych uvedl otázku transparentnosti a eh, zorganizování veřejných konzultací. My jsme tedy nešli tak daleko, jak je uvedeno v návrhu zprávy, ale v zásadě jdeme stejným směrem. Myslím si, že ten budoucí postup dojde v těchto otázkách k pozitivnímu výsledku. Co se však zdá být kontroverzní, a o tom bych chtěl hovořit, jsou následující body. A sice složení eh, eh, vědeckého výboru. My jsme v pracovní skupině rady diskutovali o této otázce a hlavní aspekt, který je předkládán členskými státy, je aspekt eh, komunikace o rizicích. Je zdůrazňováno to, že členské státy by měly mít možnost se vyjádřit k těmto otázkám a prezentovat vše na veřejnosti. My eh, však máme určité pochopení, pochopení pro tento postoj. To však není jediná věc v našem návrhu. V tom návrhu komise máme také management board a možnost výběru touto cestou. Dále je zde také určitá souvislost s rolí tohoto výboru. V návrhu zprávy jsme si všimli toho, že ten poradní výbor má získat větší význam a domníváme se, že tento návrh jde správným směrem. Je zde výbor eh, pro farmakovigilanci, který je srovnáván se Všeobecným výborem eh, humánních léčivých přípravků. Význam je tedy navýšen a zde bych chtěl také zareagovat na poslední otázku a sice přece hlavní slovo musí mít onen hlavní výbor pro eh, eh, humánní léčivé přípravky. Tak eh, se také shodujeme s návrhem zpravodajky. Navýšení významu poradního výboru se nám zdá být pozitivní. Myslím si, že tím také posuzování nežádoucích vedlejších účinků bude nezávislejší. A myslím si, že tato role poradního výboru může být námi podpořena. Dále eh, příbalové letáky. Já bych chtěla připomenout, že vzhledem k přítomnosti pana komisaře Verheugenu, myslím si, že to bylo v květnu 2007, zde eh, byl předložen požadavek eh, na zlepšení informací v příbalovém letáku. Toto je téma velmi obtížné. V těch veřejných konzultacích jsme navrhli, aby vedlejší účinky byly schrnuty tak, aby byly uvedeny především důležité a e, častější vedlejší účinky. Byli jsme však kritizováni v tom smyslu, že v tom souhrnu mají jít jenom o vedlejší účinky. A my jsme byli toho názoru, že tam mají být eh, uvedeny prvky pozitivní i negativní v tomto souhrnu. Takže poté jsme navrhli tento souhrn a abych eh, tedy zareagoval na pana Lízeho, eh, pozitivní i negativní efekty ve vedlejších učencích by měly být uvedeny. Především tedy ty účinky, které jsou časté, a významné. Eh, jsme si vědomi té skutečnosti, že eh, tento návrh vedl k mnohým kritickým hlasům vůči nám. Jsem si vědom toho, že můžeme udělat další krok kupředu, co se týče procesu a ochrany pacientů. Ještě krátce k dalším eh, bodům funding ehm, již ve vývoji došlo k určitému spoždění. A samozřejmě, že někdy je to otázka eh, rozpočtu. Farmakovigilance to je ta databáze, která spotřebovává nejvíce nákladů. A nechci tedy příliš hovořit o rozpočtových otázkách, ale otázka subvencí ne vedla tedy k určitému navýšení a nemáme v eh, dozorčím výboru zástupce průmyslu, nejsou tedy v žádném výboru pro Judge Vigilance. A pokud eh, dochází k určitému vztahu eh, mezi EMA a průmyslovým sektorem, eh, tak je to spíš po eh, celém eh, schvalování. Dále otázka rychlého schvalování uvedení na trh. My toto nechceme urychlovat, to v žádném případě. Máme v těch zákonných předpisech určité předpisy, které umožňují relativně včas dát povolení u především především eh, nemocí, které se vyskytují velmi málo kdy, ale toto není návrh, který by měl narušit jaksi rovnováhu v této eh, oblasti. O tom vás chci ujistit. Závěrem bych chtěl ještě říci, že se s důvěrou díváme do budoucnosti komise se nyní nachází v určité přechodové fázi, ale kandidát na komisaře eh, Dali řekl, že má zájem o prosazení této záležitosti a myslím si, že dle této orientace brzy dojdeme k výsledkům a já vám děkuji se tím, že jste souhlasili s těmi podstatnými body našeho návrhu. Děkuji vám. Děkuji, pane Tierberger, za tyto komentáře. A nyní paní zpravodajka, která by chtěla na závěr ještě něco dodat. Prosím. Chtěla bych pouze poděkovat kolegům za jejich eh, připomínky, jak se vážně dívali na otázky, které tu ještě nejsou dostatečně eh, zohledněny. Já se domnívám, že se nám podaří dosáhnout dobrého systému. Jistě je tu ještě určitý eh, nesoulad a eh, já bych eh, ráda začala tím poradním výborem Prák. Tak Maria, jsem byla v EMEI a vím, jaký je problém s tím výborem a s zastoupením členských států že by to měli být vědci a Eh, naslouchala jsem eh, názorům Rady a komise a chápu, proč někteří lidé říkají, jistě to budou vědci zastupující příslušné národní orgány, nebude to jen tak někdo budou reprezentovat eh, členské státy, ale, státy, ale Rada o tom diskutovala opravdu šest měsíců. A já jsem byla poměrně šokována. Tři nebo čtyři pracovní skupiny se tomu věnaly šest měsíců. Ehm, myslím, že by se měli věnovat eh, jiné otázce. Jistě akceptuji, že to zahrnuje eh, všechny členské státy za předpokladu, že to budou kompetentní, nezávislé osoby pracující ve veřejném zájmu. A eh, v výboru Prague Prák by tedy měl větší roli, protože když jednáme s MO, co se děje. Eh, výbor pro farmakovigilanci nemá žádnou eh, kompetenci, takže eh, nepracuje dost dobře a my musíme zajistit, aby výbor pro farmakovigilanci pracoval řádně. Musíme předložit ta doporučení, ale před konečným rozhodnutím musíme eh, <clears throat> definovat náhled na ten eh, poradní výbor Prák. Musíme zajistit, aby mohl řádně pracovat a proto musíme zajistit, aby v tomto výboru byly ty správné osoby reprezentující členské státy ty správné osoby eh, s vědeckým základem, ale já se domnívám, že se nám podaří nalézt kompromis na této bázi. Eh, co se týče hlášení nežádoucích eh, účinků, co se týče toho přímého hlášení pacienty. Já samozřejmě nepodporuji, aby se lidé přímo obracovali na jak e jako tom říkal pan Líze. Eh, jistě někdo je v eh, národním příslušném orgánu a uvidí tu zprávu pacienta. Eh, tam se nebude přímo znamenávat. Nejprve se tedy podívají na tyto informace a ověří, zda je to rizí informace a teprve potom bude zaznamenána. To neznamená, že se tam dostane úplně všechno. Proto jsem proto, abychom e, zachovali ty národní příslušné orgány, protože e, lidé, kteří se zabývají ultravigilanci řeknou, co přijde, e, to zase vyjde. Takže kvalita informací je opravdu klíčovou otázkou pro celý systém ten trojuhelník eh, mě tolik netrápí. V prvé řadě navrhuji, aby tento trojuhelník byl eh, v příbalovém letáku. Ne na krabičce, ale v příbalovém letáku. A jak eh, tomu rozumím, já nejsem zdravotnickým pracovníkem. Máme tu zdravotnické pracovníky a ti říkají, že se tento trojuhelník již používá k označování ostře sledovaných přípravků a e, komise e, tu je proto, aby se to nepoužívalo pro ty ostře sledované přípravky, ale e, nové přípravky a domnívám se, že to ta hvězda bude ještě matoucí. Odborní zdravotniční pracovníci jsou již zvyklí na ten trojuhelník. takže se domnívám, že bychom neměli eh, zavádět nový, který by byl matoucí. Jsem proto, aby pacienti věděli, jaký přípravek eh, berou. A má to být tedy v příbalovém letáku. Nevím, jestli je to vhodné řešení. Prostě ty klíčové informace tu musí být zdůrazněny. A O tom můžeme tedy ještě diskutovat s kolegy a s radou. A komise se vyjádřila k té myšlence, že tento návrh může být zadními dvířky pro rychlé schvalování. A jak já to chápu, jak eh, já to chápu, ale nejsem profesionál ve zdravotnictví, eh, tak eh, zde vlastně nejde o schvalování, to je zcela jiný postup a tady můžeme ještě hovořit o Eh, odpovědi komise. Dále ekologické otázky. Ano, eh, tak jak bylo řečeno, korektní ekologické dopady eh, léčivých přípravků, jaké mají účinek. Já se domnívám, že o to tady v tomto textu nejde, spíš je to otázka jiných eh, textů, jiných eh, předpisů, ale komise by měla eh, možná také přemýšlet o tom, kam tyto ekologické účinky ještě patří, tedy do jakého zákonného textu, asi ne sem. Takže až budeme mít pozměňovací návrhy, tak na to můžeme pracovat. Pan předseda, děkuji zpravodajce, děkuji poslancům za intenzivní debatu. Termín pozměňovacích návrhů je třetí únor 12 hodin a pak eh, také do dubna v našem výboru. O tom budeme moci hlasovat. Tím se dostáváme k poslednímu dnešnímu bodu, který je rovněž eh, velmi důležitý a sice jde o eh, padělání léčivých přípravků, o změnu příslušné směrnice a naší zpravodajkou je Maríza Matias. Dávám vám slovo, prosím pane předsedo. Myslím si, že návrh komise se zabývá problémem, který je pro občany čím dál tím více důležitý. Mně při vypracování zprávy leželo na srdci toto. Chci samozřejmě zastupovat společný zájem nás všech, a to v oblasti, kde pravděpodobně budeme mít velké názorové rozdíly. A vlastně takové to překonání, přemostění těch názorových rozdílů, to bylo vlastně smyslem mé práce. Pan komisař Verhoeven řekl v rámci jednoho rozhovoru, který poskytl před měsícem německým novinám Die Welt, v rámci tohoto interview tedy hovořil o té problematice. Myslím si, že překlad tohoto rozhovoru, rozhovoru je již k dispozici. Uh, a já bych to ráda přečetla anglicky. Pan komisař Verhoeven řekl v tomto rozhovoru, hovoru, že množství padělaných léčivých přípravků neustále narůstá. Komise, komisi to velice znepokojuje. Během dvou měsíců bylo objeveno 35 milionů padělaných tablet Evropské unii pomocí lepších kontrol na hranicích. Toto je tedy něco, co je ještě nad našimi nejhoršími očekáváními. Jednalo se o velké množství antibiotik a dalších léčiv. Je nutné takovéto aktivity přísně potrestat. Konec citátu. Já jsem to nyní přečetla anglicky tento úryvek z toho rozhovoru, protože se to dobře hodí k tomu, o co se my zde dnes snažíme. Tedy o tom, snažíme se o to zabránit pronikání padělavých léčivých přípravků do Evropské unie. V tomto rozhovoru také jasně stojí, co je vlastně důležité. My se snažíme změnit směrnici tak, aby nedocházelo k tomu, že se padělané eh, že se padělaná léčeba dostávají do dodavatelských řetězců. Já učiní vše, co je v mých silách, aby se nám to podařilo a aby se nám podařilo zabezpečit bezpečí pacientů. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi byli nápomocni při vypracovávání mé práce. Nebudu zde zmiňovat všechny jednotlivé body mé zprávy. Chtěla bych zmínit pouze ty aspekty, které jsou podle mého názoru základní. Budu hovořit tedy o věcech, kde, kde, kde bych byla velice ráda, kdybyste mi k tomu poskytli své vlastní podněty a komentáře. Samozřejmě můžete ne, mi poskytnout své poznámky k jakémukoliv tématu. To, co zde zmiňuji, se tedy týká fungování jednotného vnitřního trhu. A myslím si, že je důležité se zabývat s tímto dvojím právním základem. Musíme si uvědomit, že padělavá léčiva mohou vysokou měrou poškodit eh, pacienty, protože samozřejmě nedochází k žádoucímu terapeutickému účinku, či ještě v horším případě jsou takovéto produkty přímo toxické. Já si myslím, že o tom místě budeme ještě hovořit v rámci rozpravy. Co se týče definicí, zde máme tedy definice, které navrhla komise. Já jsem navrhla trochu jiné definice, ne z toho důvodu, aby ten návrh byl obtížnější a méně srozumitelný, ale přesně naopak. Chci, aby celá věc byla transparentnější a jasnější. Tak, aby bylo jasně srozumitelné, o co přesně se jedná a aby každý v rámci distribučního řetězce přesně věděl, kdo má s kým do činění. Proto tam chci definici, to je padělaný léčivý přípravek, co je účinná látka, co je excipient a tak dále kdo je v dodavatelském řetězci aktérem, je také důležitá věc. Je nutné totiž rozlišovat mezi obchodníky a ostatními aktéry, například zprostředkovateli, protože se jedná o rozdílné ekonomické aktivity. Chtěla jsem tedy zabránit tomu, aby zde docházelo k jistým šedým zónám, protože to byl doposud největší problém v oblasti léčiv. Jednalo se mi tedy o jasné definice, které je možné konkrétně jednoduše aplikovat v rámci aplikace tohoto právního aktu. Pak jsem se zabývala bezpečnostními charakteristikami pro eh, léky, které jsou na letce, by měly být povinné. Ale je zde třeba diferencovat. Je totiž důležité rychle reagovat na problémy, bezprostřední problémy, kterým budeme muset čelit. Padělání problémů se může týkat generik Může se týkat léku, které jsou na lékařský předpis a léku, které nejsou vydávány na lékařský předpis. Ale co se týče zisků, které je možné tímto způsobem docílit, tak právě zde je důležitá otázka, zda byl přípravek padělaný či ne. Když dochází k padělání generik, tak je samozřejmě zisk menší, protože i cena takovýchto léků je nižší proto je, není třeba tolik bezpečnostních charakteristik. Ale pro přípravky, které nejsou generické, tak zde je důležité, aby to bylo opravdu dobře zabezpečeno. Stínová sprav, stínový sprejové navrhl bezpečnostní charakteristiky pro generické přípravky. Já si myslím, že je to dobrý nápad a jsem ochotná si vyslechnout vaše další návrhy a podněty. Co se týče léčiv, které nejsou vydávána na lékařský předpis, tak zde bych navrhla, aby poté, co tento návrh vstoupí v platnost, platila pětiletá lhůta. Tato lhůta bude zde proto, aby bylo možné prověřit, jaké bezpečnostní charakteristiky je třeba používat v rámci této kategorie. Já tedy chci rozlišovat mezi jednotlivými kategoriemi přípravků a mailem. Cílem je, aby ten návrh byl účinný, aby byl efektivní a aby bezprostředně reagoval na náš velký problém na padělání. Samozřejmě je zde i celá řada údajů, které ještě nejsou k dispozici, proto si myslím, že je opravdu rozlišovat mezi jednotlivými typy přípravků. Co se týče toho návrhu komise, který se týká inter- obchodování přes internet. Víme, že to je taková ta hlavní cesta, ten internet, jakým způsobem se dostávají padělané přípravky na trh. Některé členské státy už přitoupily k zákazu obchodování přes internet, některé něco takového ještě nezakázali. Je to oblast, kde je opravdu nutné si vyjasnit pozice a způsoby, jakým budeme postupovat. Je také možné říci veřejnosti, že jsme ochotni postupovat preventivně, tak, aby se padělané přípravky nedostávaly do dodavatelského řetězce srdce. V tom případě ovšem nemůžeme zapomenout na tu hlavní cestu a tou je internet, protože jinak nebudeme schopni veřejnosti vysvětlit, že, se, že nám jde opravdu o bezpečnost spotřebitelů. Proto bychom měli do toho zahrnout právě i nákupy léků přes internet. Veřejnosti musíme poukázat veřejně, veřejnost na to, jak velké nebezpečí se pojí s nakupováním léku prostřednictvím internetu. Eh, občané musí vědět, jaká rizika zde panují, eh, že existuje zvýšené riziko, pokud nakupujeme léčivé přípravky určitým způsobem. Rovněž by bylo důležité, aby každý spotřebitel byl schopný rozpoznat, jaká webová stránka odpovídá právním předpisům a jaká ne. Ve Spojeném království existuje například, a to je dobrá věc, Roy Máme tam Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, tedy Královstvou farmaceutickou společnost. A právě její fungování by bylo dobrým příkladem. Kolegové jistě znají pozměňovací návrhy, které jsem v této souvislosti předložila. Jedná se v zásadě o to, aby existovalo propojení mezi internetovými lékárnami a mezi lékárnami, které existují fyzicky, tedy jakožto kamenný obchod. To je taková jedna možná cesta, jak celý problém řešit. Nechci zde detailně popisovat celý britský systém, ale důležité je, abychom si uvědomili, že toto je něco, co je nutné rozhodně do směrnice zahrnout. Jsme, budu se snažit být stručná, abychom měli čas na rozpravu. Dostávám se k tématu informací. Pokud vycházíme z toho, že padělání léčivého přípravku je trestným činem, protože ohrožuje veřejné zdraví, tak musíme mít k dispozici také sankce, aby bylo možné tento trestný, trestný čin potrestat. Mohlo by se jednat o podobné sankce, jako máme v případě nezákonného obchodování s omamnými prostředky. A další věc, kterou chci zmínit, to je problematika kontrol a inspekcí. Inspekce mají být prováděny podle osvědčených postupů výbo- výrobců v této souvislosti existují již platné mezinárodní dohody. Pak je zde téma rutinních kontrol, namátkových kontrol. Tyto kontroly vedou většinou k dobrým výsledkům a umožňují najít padělaná léčiva. Proto je dobré mít vyhodnocení rizik které bude přímo spojeno s dalším věcí, o které chci hovořit, a to je, touto věcí je mezinárodní spolupráce. Mezinárodní obchod eh, nemá hranice a proto je důležité, aby v této oblasti byla posílena mezinárodní spolupráce a aby existovaly přiměřené odpovídající multilaterální prostředky a cesty, abychom měli mechanismy, které budou schopné nalézt zdroj takovýchto padělaných léčiv. A důležité je rovněž, aby tyto mechanismy pro vysledování zdroje padělaných léčiv dobře fungovaly. Pak problematika informační povinnosti a zařízení sítě, která by propojovala agenturu pro léčivé přípravky a odpovídající orgány v členských státech a komisi. To je podle mého názoru dobrý nápad, protože nám to umožní lepší chápání celkového rozměru tohoto problému a umožní nám také tento problém lépe vyřešit. Často dochází k tomu, že máme k dispozici rozporuplné informace, či že informace chybí, není možné se k něm dostat. A proto potřebujeme spolupráci mezi stávajícími orgány. Není třeba kvůli tomu zakládat nějaká nová grémia. Důležité je, aby orgány měly povinnost předkládat výroční zprávy, která by nám, taková ta zpráva by nám tedy umožnila nahlédnout do celého rozměru této problematiky. A poslední bod. Návrh komise neobsahuje eh, problém monitorování třetích států. Na jedné straně máme tedy přísné eh, předpisy pro léky, které jsou dováženy do Evropské unie. Na druhé straně ovšem nemáme žádné podobné závazky pro třetí země, tedy například pro eh, léčiva, která jsou vyvážena do Afriky či do Ázie. My jsme toho mění, že je třeba to zahrnout do textu, protože jinak nebude možné mít i efektivní mezinárodní spolupráci. A na závěr bych ráda poukázala na to, že by bylo možná vhodné, aby nám právní služba řekla, jak to vypadá v otázce předávání kompetencí. Myslím tím změny, ke kterým dochází v důsledku Lisabonské smlouvy. Proto si myslím, že právě nyní, když tedy dochází k změně směrnice, je třeba si celou věc znovu vyjasnit na pozadí nové smlouvy. A potom chci ještě říci, že jsem opravdu přesvědčena o tom, že se že toto téma je opravdu velice důležité a může přinést podstatnou přidanou hodnotu. Proto chci srdečně poděkovat eh, všem za dobrou spolupráci. V Evropském parlamentu se jedná o mou první zprávu a proto chci říci, že jsem opravdu ochotná si pozorně vyslechnout vaši kritiku, vaše návrhy a vaše podněty. A samozřejmě se těším na jakoukoliv formu spolupráce, tak abychom měli nakonec dobrou zprávu. Děkuji paní Marize Matias za její zprávu, za to, že se tak intenzivně zabývala tímto tématem. Její zpráva se týká opravdu velkého a důležitého projektu. Přeji mnoho úspěchů v další práci. Nyní se přihlásili ke slovo stíňový zpravodajové. Jako první dostává slovo paní Berend. Děkuji, pane předsedo. Mariso Matias Marica Matias hned eh, ze začátku eh, dostala eh, <clears throat> takový dokument a opravdu se z toho zhustila velice dobře. Musím pochválit i komisi, protože se nestává tak často, že je návrh komisi již tak dobrý. Mnohé věci je třeba zlepšit, mnohé tu chybí, ale to také Marisa řekla ve své zprávě. Ráda bych zareagovala na některé body. Centrálním bodem je bezpečnost pro pacienta. Bezpečnost pro pacienta je pro mne zaměřena na otázku, kde je e, rizikový potenciál. A proto sdílím názor Marisy Matias a to, že se to bude týkat v prvé řadě e, léku na e, předpis, ať to jsou originální přípravky nebo generika. A <clears throat> nejsou vhodné k automedikaci, to znamená, že eh, používání tohoto přípravku má být v péči eh, lékaře. Je to tedy něco jiného než eh, lék proti bolestem hlavy. Je to tedy <clears throat> buď na, na předpis nebo ne. Je tedy opravdu jedno, zda je to generikum či ne. A sdílím stejný názor. Maria Matias eh, navrhla, abychom se podívali na pětileté období, zda do toho zapojíme i volně prodejné přípravky a uvidíme, jak ten systém bude fungovat. Funguje dobře pro léky na předpis, je třeba tu něco zlepšit, proto tedy souhlasím, abychom se nejprve zaměřili na léky na předpis a potom, že se musíme podívat na zásadní prvky bezpečnosti. A pro bezpečnostní prvky musí být stanovena jednotná pravidla, to nemusí být drahé. Jediné, co je zpět to s náklady, je sledovatelnost. Jistě bezpečnost má svou cenu a musí být přece v zájmu eh, vý hrobců, aby bylo zdraví eh, pacientů málo ohroženo. Slyšeli jsme o tom v souvislosti s farmakovigilancí a zde to eh, platí zejména u léka, který může být rizikový anebo neobsahuje žádné účinné složky, zejména léky eh, které snižují cholesterol eh, nebo pro onkologická onemocnění eh, mohou být velice rizikové, když pacient dostane neúčinný preparát. Musíme o problémech hovořit otevřeně, které se sem opět vracejí. Eh, jak eh, funguje paralelní obchod nebo kolegyně chce eh, <clears throat> prosadit balení, nebo to nebude tedy baleno v hrabicích, to je mi jedno, ale potřebujeme tedy definovat ty znaky bezpečnosti. Ráda bych tedy zopakovala, abychom zakázali eh, rozřezávání blistrů. To eh, není eh, vhodná bezpečnost pro pacienty. A pan Líze to řekl na jiném místě. Potom bychom museli mít jednotné obaly v Evropské unii a to bych očekávala, že paralelní obchodníci by na to rychle zareagovali. Ráda bych se vyjádřila k hlavnímu problému který existuje a to je prodej přes internetové lékárny duchy, které jsme přivolali, se nám teď mstí. My jsme vlastně již před lety říkali, že internetové lékárny nejsou dobré pro pacienty, protože tu chybí přímý kontakt s pacientem, který přichází se veškerými problémy nebo v nějakém konkrétním stavu, na který nelze zareagovat, ale většina z nás byla ovlivněna, to je velice levné a teď se nám tu objevil tedy ten duch, eh, kterého kterého jsme volali v nejrůznějších formách. Musíme si e, stanovit za úkol, e, abychom e, certifikovali internetové stránky těchto lékáren, aby pacienti věděli, co je certifikovaná internetová stránka, co je tedy certifikovaná lékárna působící na internetu a nebo prostě certifikovaný prodej. A, a, bych Eh, to by mělo být také spjato s eh, otázkou úhrady eh, by ta úhrada nebyla možná ze všech stran. Když se podíváme na ty bezpečnostní charakteristické znaky, tak musíme zajistit sledovatelnost, jinak to nemá žádný smysl. Nemá smysl, když víme, že nějaká šarže je bezcená, protože přípravek neobsahuje žádnou účinnou látku. A tak vlastně vytváříme skleněného pacienta. Je to proti ochraně údajů. Já jsem byla vždy pro ochranu e, údajů, ale ať je to tedy charta o bezpečnosti nebo ne, zdraví pacienta je důležitější a musíme zaručit řádnou sledovatelnost těch eh, léčivých přípravků, abychom mohli pacienta vyhledat, varovat ho, informovat. To jsou pro mě důležité otázky. U jedné otázky, kterou paní Matias navrhla, jsem poněkud skeptická a je to celá oblast kontrola inspekcí, eh, kterou eh, obsahu je, eh, která je uvedena v několika pozměňovacích návrzích. <clears throat> Já nejsem úplně přesvědčena o tom, jak to má fungovat a kdo bude definovat úkoly a kdo to bude eh, <clears throat> kontrolovat. Ten pozměňovací návrh 42 není špatný, ale nevím, jak by to vypadalo v praxi. Jistě eh, eh, Evropská komise má inspektory a kontrolory mimo EU, ale ti ten problém nemohou zvládat musíme zajistit a musíme mít možnost se na to spolehnout, aby u všech, ať je to výrobce původního léku nebo generika, měl interní kontrolu, to znamená, aby ve výrobním eh, závodě bylo zaručeno, že je v přípravku obsažena účinná látka, aby tento eh, přípravek byl eh, bezvadný. To je třeba zajistit a v dalších otázkách, jako například různé eh, kategorie těch bezpečnostních znaků Možná eh, bychom měli rozlišovat. Maria Matias ve vašem pozměňovacím návrhu 9, aspoň jsem to tak pochopila, jsou tu různé ty bezpečnostní znaky pro různé produkty. Eh, to mi není jasné na první pohled. Nejsem si jistá, zda to není příliš vyumělkované a ambiciozní, ale to uvidíme v průběhu doby. Děkuji, děkuji. v eh, tato tematika se celou řadu let zaměřila na ten paralelní obchod, eh, protože je jasné, kdo eh, rozdělí obal, tak je schopen i ten přípravek padělat, ale to není ten problém. Eh, tady jsou jiné zdroje padělání léčivých přípravků a vím, že paralelní obchodníci kladou maximální důraz na eh, řádné praktiky a eh, to lze zkontrolovat těmi bezpečnostními prvky, proto se domnívám, že bychom teď neměli otázky eh, směšovat velikost balení a bezpečnost léčivých přípravků, které se nacházejí v těch obalech těch balení Holge Kramer jako další zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Také eh, bych to nechtěl příliš prodlužovat, než je bezpodmínečně nutné, protože se domnívám, že jsme v parlamentu v podstatě za jedno. Zda a jak chceme přistupovat k tomuto tématu. Eh, chtěla jsem eh, téměř říci, že naše mladá kolegyně přišla do parlamentu, neví, co ji očekával. Eh, Já jsem byl v pěti, před pěti lety ve stejné situaci, ale opravdu eh, předložila skvělý výsledek. Je tu jenom několik systematických bodů, k nímž bych uvedl otazníky, zda jsme opravdu na cestě k lepší legislativě a zda řeší ten problém. Nechtěl bych opakovat, že je tu rostoucí riziko padělání léčivých přípravků v Evropě, to je zcela jasné, ale úplně jsem nepochopil, proč zpravodajka téma pomocných látek eh, vlastně řeší, protože v podstatě bychom v legislativním textu rozšiřovali oblast působnosti na výrobu eh, léčivých přípravků a, a, nebo složek v nich obsažených a domnívám se, že tady je dostatek předpisů a nejsem přesvědčen o tom, že by nás to eh, přeneslo dále. Máme již velice přísné požadavky a asi by nebylo účelné, kdybychom ještě se přísnili. Měli bychom se zaměřit eh, na eh, prodejní řetězec, na transparentnost eh, a prodeje. Proto nevím, zda by nás to vedlo se právním směrem. Návrh komise je podle mého názoru vlastně jasný a vyvážený, kdybychom to doplnili o informacích o generikách, tak nevím, zda je chce z tohoto procesu spíše vyloučit anebo spíše začlenit? Eh, přístup komise chápu tak, že musíme eh, postupovat podle potenciálu rizik a dívat se, kdy u eh, léků na předpisy jsou eventuální rizika a je třeba proto stanovit ty bezpečnostní prvky. E, alespoň na první pohled se mi nezdá účelné, e, abychom měli nějakou výhradu ke generikům. Tomu úplně nerozumím. Domnívám se, že formulace komise je na tomto místě dostatečně jasná. V praxi budeme mít e, léky na předpis, kterých se padělání netýká a nakonec budeme mít generika na předpis, která eh, jsou ohrožena paděláním. Když se eh, <clears throat> toto eh, tento problém objeví, tak budou do toho začleněny. Myslím si, že je tato zpráva dobrá a jak říká paní Rodberent, nemusíme ty duchy volat, ty prostě přijdou sami. Nám se nepodaří je zastavit, nebudeme moci zabránit Eh, tomu, že internet má stále větší význam. Domnívám se, že každý pacient, který si obstarává léky přes internet, si je vědom toho rizika a domnívám se, že musíme učinit eh, veškeré úsilí, abychom upozorňovali na toto riziko. Cesta, že bychom eh, E, farmaceuty, kteří mají certifikaci, zveřejnili na e, internetu, to je návrh zpravodajky, pokládám za správný, ale způsob označování, nevím, e, to označování se dá velice rychle také padělat, ale myslím, že je to dobrý směr, co je ale přehnané, je tam myšlenka, aby v vyhledávačích byly instalovány na varování a to jsou vlastně ty tři nejdůležitější eh, otázky, které podle eh, názoru naší frakce stojí za eh, další přemýšlení. Jinak se domnívám, že se nám podaří velice rychle dosáhnout schody. Děkuji. Ano, děkuji. Marina Kudakis. Není tady, takže nyní je Michal Tramopoulos, ten tady je. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poblahopřát zpravodajce Marisa Matias za skutečně vynikající zprávu, kterou vypracovala. Vy jste toto téma zpracovala velmi obšírně, což nám zjednoduší práci. Většina pozměňovacích návrhů je v pořádku a jde také o nejrůznější záležitosti, se kterými můžeme souhlasit. Některé záležitosti bych je však chtěl přesto vyzdvihnout. Domnívám se, že definice pojmů by měla zahrnout také pojem paralelního obchodování a padělané léčivé přípravky. Zde je také ekonomická dimenze která je významná a nejenom tedy otázka ochrany veřejného zdraví. Paní Matias zde hovoří o příslušných patentech, které musí být zohledňovány. Internetové obchodování tam musíme zajistit ochranu a návrh komise vlastně pracuje s tradičním distribučním řetězcem. My však víme, že existují určité náznaky toho, že se obchoduje s léčivy přes internet a proto je nutné učinit příslušná opatření i zde. Možná, že to nemohou být eh, tedy přímá opatření, ale spíše je nutné zajistit ochranu při obchodování přes internet. Takže určitý internetový seznam by měl být vypracován, nebo internetový rejstřík by to mohl být, eh, který by zajistil to, abychom věděli, kdo smí obchodovat s čím. To by snad šlo správným směrem. Členské státy by také systematicky měly spolupracovat i v rámci Europolu. A sice by měla existovat taková ustanovení, která by internetové obchodování s padělanými léčivy zablokovala Členské státy by měly mít i nadále možnost ovlivňovat eh, tento trh. Za třetí je nezbytné zcela jasně definovat pojmy padělaných léčivých přípravků. Ve VHO což by usnadnilo spolupráci členských států. Paní Matiasa toto navrhuje ve správném znění. Já vítám návrh eh, komise na posílení kontroly v celém distribučním řetězci, a to také v souvislosti s ostatními subjekty v tomto řetězci. Dále v legálním distribučním řetězci by bylo nutné zajistit, aby existoval určitý seznam těchto prvků. Pozměňovací návrh 4243. To se nám také zdá být vhodné a dále sankce, i to podporujeme. Dále pak se domníváme, že je správné to, aby se nevyvážely padělané léčivé přípravky. Potom repackaging, si návrh 30, i zde je nutné zohlednit i bezpečnostní znaky. Další bod se týká informace pro veřejnost. Toto je nutné zajistit tak, aby se co nejvíce zajistili návrhy paní eh, Matiase. Zdá se nám být velmi důležité také to, aby byly chráněny údaje o pacientech. Ještě bych je chtěl říci, že neakceptujeme pozměňovací návrh 28. Veškeré léčivé přípravky včetně generik, musí mm, splňovat stejné bezpečnostní podmínky. A co se týče posouzení rizik, ta musí být posouzena stejně a proto by měly bezpečnostní znaky platit pro všechny eh, typy eh, látek. Eh, the next Máme hodně kolegů, kteří by chtěli vystoupit, takže máte maximálně dvě minuty, jinak nemáme dost času. Petr Líze, děkuji, pane předsedo. Dobře, tak možná krátkou úvodní připomínku. Musím omluvit paní Grostet, možná uděláte jednu výjimku, protože bych chtěl přednést také ty podstatné body paní Grostet, eh, stínové zpravodajky za EPP. Pokud mi to nedovolíte, tak eh, využijí svých dvou eh, minut pro doplňující připomínky. Takže paní Grosset se omlouvá ve svém regionu, má dnes důležitou povinnost a on mě o tom napadl Ona mě na poslední chvíli o tom informovala a mám tu přednést několik prvků po eh, diskuzi v naší pracovní skupině. Mohu jenom tak reprodukovat. Paní Grostet jako celá eh, frakce EPP se domnívá, že paní Matias vypracovala eh, dobrou zprávu jako dobrý základ práce a v podstatě ty návrhy podporujeme. Paní Grostet se zmiňovala zejména o dvojím právním základě, také jsme pro, také podporujeme přesnější definici a to, že tu nejde o piráctví, to je také důležité téma, ale ještě důležitější je téma, eh, že tyto léky mohou být eventuálně škodlivé, proto vítáme, paní Kroste, tam my všichni eh, tuto eh, zpřesněnou eh, definici a také rozšíření směrnice a předpisu na prodej léčivých přípravků, také pozměňovací návrhy 13 a 14, které se týkají sankcí. Eh, ty se také setkávají se naším souhlasem, souhlasem paní zpravodajky stínové zpravodajky a také pozměňovací návrhy, které se týkají prodeje přes internet. Paní Grostet je proto, zda bychom u přechodného období eh, nemohli postupovat trochu rychleji. Paní Satory, zpravodajka výboru IMCO, navrhla, abychom měli vstup v platnost již po šesti měsících. To je možná trochu ambiciozní cíl, ale mohl by připadat v úvahu kompromis. Eh, že bychom se mohli trochu přiblížit k návrhu výboru IMCO. A potom Dagmar Rod pirence o tom již hovořila. Je tu návrh paní Grostet, že bychom zavedli takzvaný overboxing, tedy obecný zákaz otvírání obalů. O tom tady prostě informují a tím bych chtěl tedy uzavřít tu pasáž připomínek paní Grosted. E, názory se tu samozřejmě rozcházejí. Já osobně jsem poněkud e, kritický k záležitosti overboxing, protože ještě nemáme sjednocení e, velikosti obalu a také to tak rychle mít nebudeme. Jistě je třeba o tom diskutovat. K prodeji přes internet bych chtěl podpořit vše, co kolegové a kolegyně řekli. Evropský soudní dvůr ale umožňuje členským státům u eh, léku eh, na předpis obecně zakázat prodej přes internet internet, takže tuto mezeru bychom mohli rázněji uzavřít, než když o tom diskutujeme v této souvislosti. Mohli bychom to tedy eh, vyjádřit jasněji. A můj poslední bod eh, je návrh, abychom se opravdu snažili u otázky sledovatelnosti udělat vše nutné, jak to říkala paní Rodberen, to je jasné, když je padělaná nějaká šarže léků, tak je třeba informovat pacienty, ale je tu oprávněná obava, že výrobce léčivých přípravků samozřejmě může zneužít eh, této informace, pokud je v jednotlivém eh, případě známo, kolik eh, se prodává přes kterou lékárnu a kolik předepisuje jeden lékař tak musíme nalézt nějaké řešení, aby nebyl přístup k chráněným osobním údajům. Děkuji. Děkuji, vy jste téměř přesně držel čas dvou minut. Zdravíme eh, do Francie paní Krostet a nyní má slovo Antonia Paran Panora. Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych velice poděkovat Eh, Marise za skvělou zprávu. Udělala opravdu velký kus práce, zejména co se týče eh, dvojího právního eh, základu a také specifických opatření, které se týkají prodeje přes internet a vymáhání spolupráce a zaškolování Customs Officers. Tři věci. Když hovoříme o internetu, tak to není internet jako takový, který prodává ty přípravky, ale je to také klient, který přebírá tyto přípravky. Ten přípravek se k zákazníkovi musí nějakým způsobem dostat. E, je to možná legrační příklad pokuste se eh, poslat peníze nebo platební karty přes DHL nebo jinou společnost. My jsme otevřeli eh, tyto dveře, umožnili jsme eh, zasílání nebezpečných produktů jako léky přes internet a teď máme tyto problémy. Je třeba, aby lidé věděli, že je to nebezpečné, aby kupovali léky ne v lékárně v blízkosti, v sousedství, ale tou virtuální cestou, ve virtuální lékárně, co se týče eh, generik, eh, generika se padělají na základě dostupných údajů méně. Eh, když eh, se budeme tedy snažit to eh, vymezit, tak je třeba si uvědomit, že méně než eh, jedno procento je paděláno. To jsou to ta generika. Buď je tedy zahrneme nebo začleníme, protože se cena za produkt ze 3 eur navýší na 4 eura. Takže bychom jako kritérium měli použít cenu. Poslední připomínka se týká obalu. Domnívám se, že e, o, tom musíme diskutovat z hlediska harmonogramu, protože naše legislativa nebude e, hotová dříve než za tři roky a ta národní legislativa to bude muset e, sladit a já jsem neviděla žádný jiný produkt, potraviny nebo něco jiného, který se e, přebaluje do jiných obalů. E, overboxing je takový bezpečnostní prvek. Já se domnívám, že neporušenost e, původního balení je důležitá. Děkuji, paní Parvanová. Děkuji tedy za pozvání na kávu. Janoš Oder. Uh, eh, Pane předsedo, chtěl bych použít nezvyklou metodu a chtěl bych, abyste mi dal své povolení. Chtěl bych totiž položit otázku zpravodajce a stínové zpravodajce a teprve po jejich odpovědi, pokud je to možné, bych rád hovořil dál. Dobrá, položte otázku, ale ona odpoví až nakonec. Nemáme čas. odpovědí by bylo číslo či slovo, takže to nezabere příliš mnoho času. Má otázka zní takto. Ví každý, kdo je zde přítomen, jak vysoký je podíl pádělaných léčivých přípravků které jsou prodávány před, přes internet. Já jsem to konzultoval s odborníky, oni říkají, že to asi 80 až 90 všech prodaných přípravků. Já znám ale ovšem i jiné odhady, ale to je jiná otázka. Jasné je, že více než polovina léků, které se prodávají přes internet, jsou padělané léčivé přípravky. Proč je ta otázka tak zajímavá? Paní Matias zmínila, že v původním textu a rád bych ještě zmínil, že pan komisař Verhoigen řekl něco hrozného. On řekl, kolik tablet bylo v poslední době zabaveno, ale v tom textu, v návrhu komise, nenalézáme ani jedno jediné slovo o prodeji přes internet. Paní zpravodajka se tomu sice věnuje, ale řešení, které navrhuje, ten problém neodstraní. Já bych zde navrhoval něco jiného. Měli bychom upozornit členské státy na to, aby jednoduše prodej eh, léčiv přes internet zakázali, protože opravdu odtud pochází to největší nebezpečí. Prosím a nyní Judith Merks. Děkuji. Děkuji. Nejprve bych chtěla poblahopřát eh, Marise Matias za velice dobře vypracovanou zprávu na základě dobrého výzkumu dokazuje, že má přehled o situaci v průmyslu i mezi spotřebiteli. Jistě v prvé řadě jde o pacienty, ale chtěla bych opravdu zdůraznit skutečnost, že toto je návrh proti padělání. A to bychom měli mít na paměti včetně zneužívání internetu. Souhlasím a podporuji to, co řekla má rod behrens že bychom měli mít seznam takových bezpečnostních prvků, a, aby pacienti věděli, jak používat, protože jinak to nemá smysl, když nevědí, kde jsou tedy ty bezpečné zdroje. A jinak bychom měli rozlišovat mezi léčivými přípravky na předpis a volně prodejnými v oblasti působnosti tohoto nařízení by měly být pouze léky na předpis. A jak již bylo řečeno, definice padělání eh, VHO co je skutečně uznávaná definice padělaných produktů. Měli bychom zde jasně rozlišovat mezi eh, zamýšleným pochybením a pochybením ve výrobě kde tedy úplně nesouhlasím s paní Matias a potom tu, tu jsou ještě rutinní nebo obecné kontroly. Měli bychom k těm inspekcím, k těm kontrolám přistupovat e, reálně. A to, co můžeme udělat, je posílit stávající systém. Jistě musíme mít kontroly, ale musíme posílit ten systém kdy apelujeme na odpovědnost výrobců, aby prováděli kontroly a certifikovali ty zdroje. Děkuji. Karl Schlüt. Ano, my víme, jak je to obrovský problém a přesto eh, musíme, že se snažíme eh, eh, Eh, eh, řešit také poškození třetích eh, zemí, které mají přístup k generikům. Týká se to Brazílie a dalších, když celní úřady se zabývají těmito problémy, tak jistě eh, nezákonně eh, zabavují tyto eh, léky. Přeji zpravodajce hodně štěstí, udělala jste dobrou práci, ale mám problém s pozměňovacím návrhem 3, kdy říkáte, že to nemá ovlivnit legislativu. Přece nemůžete úplně oddělit dvě otázky. Když máme systém patentů, tak jsou některé léky, které jsou velice drahé logika věci je, že legální obchodování slibuje velké e, zisky, když reformujeme systém e, patentování u vakcín, antibiotik a tak dále, abychom podpořili výzkum v těchto oblastech, e, tak bude mít jinou logiku. Zde zaplaceni za ten eh, výzkum a potom může každý eh, vyrábět za mnohem nižší náklady a eh, ta zisková marže je snížena. Já to tedy nechci eliminovat z diskuze. Nejprve můžeme požádat o výsledky studie komisi, jaký dopad to bude mít na ceny, eh, na výrobní náklady a eh, duševní vlastnictví, jaký dopad by to mělo. Eh, snad bychom to mohli zavést jako doplňující opatření, tady ten přístup podle ceny. Děkuji. Je to pro mě záhadou že hodiny tady v parlamentu jdou každé jinak, ale žádné nejdou přesně. Je totiž již později, než jak hodiny ukazují a proto bych poprosil zástupce komise, aby si vzal ještě na čtyři minuty slovo a potom ještě jednou paní Marisa Matias a potom bude již náš čas vyčerpán. Děkuji, pane předsedo, já dodržím časový limit, budu stručný, ale přesto chci rozhodně vyslovit svůj dík paní zpravodajce, paní Marize Matias. Ještě krátce k obsahu. Myslím si, že opatření, které jsou navrhovaná v oblasti internetu, jdou směrem, kde si myslím, že komise s tím žádný problém mít nebude. protože pokud nebudou další zákony, které by harmonizovaly obchod s internetem, tak eh, komise s tím problém mít nebude. K inspekcím chci říci, že je zde jedna věc v tom návrhu zprávy, která by měla dalekosáhlé dopady a která by se měla možná ještě jednou promyslet z hlediska na vyhodnocování rizik. A to je to zapojení pomocných látek. Jedná se totiž o jednou rizikovou skupinu, než o skupinu účinných látek. A na tomto poli bychom měli být opatrní. K sankcím bych chtěl říci, že se na tomto poli snaží o dosažení úmluvy Rada Evropa. A ta vyjednávání jsou ještě již ve velice pokročilém stádiu. Proto si musíme dát pozor, abychom nevytvářeli, nevytvářeli jakési konkurující závazné právní předpisy pro členské státy. A co se týče definice těch eh, příplavků, s tím tedy problém nebáme. A k otázce eh, těch bezpečnostních prvků. Řekl bych toto. Já si myslím, že by bylo opravdu problematické, kdybychom měli různé bezpečnostní prvky pro různé skupiny přípravku. Protože to by bylo opravdu velice obtížné potom v rámci hodnocení dopadů to vše odlišovat, pak by zde byly zvýšené náklady na implementaci. Pomysleme pouze na to, jak obtížné by to bylo například pro lékárnu to opravdu ověřovat Zda je vše v pořádku, abychom potřebovali potom, kde je pro každý bezpečnostní jednotlivý prvek, eh, odpovědající instrument a tak dále. Co se týče vstupu v platnost, samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby takovéto předpisy na ochranu vstoupily v platnost co nejdříve. Proto by bylo možná eh, dobré diferenciovat, abychom získali realistický horizont i co se týče inspekce. Protože i třetí země musí mít čas na to, aby se přizpůsobili novým předpisům, pokud takové zavedeme. Takže já samozřejmě jsem proto, aby to vstoupilo v platnost to nejdříve, ale musíme zůstat eh, realističtí. Ve třetích zemích eh, fungují inspektoři Rady Evropy, potom zde máme inspektory členských zemí a musíme opravdu zohlednit, eh, zda mm, prostředky, které máme, jsou schopni nám dodávat inspekce v odpovídající době. Protože nemáme inspektory komise, proto musíme být realističtí, jsme samozřejmě pro zpřísněné kontroly, jsme také proto, aby třetí země dostály své odpovědnosti. Ovšem, když se podíváme na objem těch importů, tak opravdu musíme být zároveň i realističtí. Tím vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane Terbergere, byl jste naprosto přesní, co se týče času a nyní má eh, prostor pro závěrečné slovo paní zpravodajka. Eh, obrigada a todos. Ano, děkuji. Chtěl bych eh, poděkovat a i já mám jenom čtyři minuty a to mě jistě nebude stačit pro to, abych zareagovala na všechny otázky a podněty, ale mám takový dojem, že eh, přeci jenom jsme si víceméně zajedno eh, v určitých otázkách a samozřejmě, že jsou zde ještě otázky, které musí být dále diskutovány. Víme, v čem je riziko. Doufám však, že budeme moci se analyzovat ještě přesněji a vést ještě další rozpravu. Jsem také eh, velmi zvědavá na pozměňovací návrhy, které mi budou předloženy a vy jste zmínili bezpečnostní znaky, směrnice, otázku inspekce a tak dále. To jsou jistě body, které budou muset být ještě dále projednávány. A zcela jistě také budu mít jinou možnost zareagovat na pozměňovací návrhy a to v souladu s Lisabonskou smlouvou. Ještě poslední poznámka. Samozřejmě, že můžeme hovořit o těch velkých názorových rozdílech, ale jsem velmi ráda, že komise eh, také chce zahrnout internetový prodej, to eh, byl bod, který mi skutečně ležel na srdci. Já jsem velmi ráda, eh, že jste přislíbili toto začlenit k možnostem inspekce a k schopnostem eh, inspekce. Zde tedy nemám čas, abych hovořila o detailech, ale komise a členské státy by se měly dohodnout také o tom, jak postupovat vůči třetím státům, to je otázka, o které se nehovořilo ještě dostatečně. Takže tolik z mé strany. Máme zde eh, nový základ pro vyjednávání a já se domnívám, že ty diskuzní body budou velmi zajímavé a umožní eh, nám také postoupit eh, například právě v těch bezpečnostních podmínkách a zde je, myslím, jednodušší eh, postupovat eh, zlepšovat situaci tak, aby odpovídala realitě a to na základě údajů, které máme k dispozici. Eh, hm, v tomto okamžiku bych je chtěla ukončit svůj příspěvek. Těším se na budoucí spolupráci, na vaše budoucí poznámky ze strany jednotlivých politických skupin, abychom viděli, jak se diskuze bude dále vyvíjet. Takže děkuji. Lhůta je 9. únor 12. hlasování, potom bude v Dubnu a tím se dostáváme na závěr dnešního zasedání. Zítra v 9 hodin zasedání koordinátorů a plénum eh, bude